So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, děkuji vám. Děkuji vám za to, že jste přišli na toto technické jednání dnes ráno. Takže elektronické hlasování začne v 9.50 a do té doby se budeme věnovat otázkám rozpočtu nejdříve, si názory s panem eh, zpravodajem za budget a budeme tedy dávat slovo jak panu Siegfriedovi Muresanovi, tak panemu Danielovi Daltonovi, ale za něj je tady náhradnice, protože on je na rodičovské dovolené, takže nejdříve bude hovořit Siegfried Muresan, který je zpravodajem za výbor budget, eh, je za EPP a je zodpovědný tedy za otázky týkající se rozpočtu pro rok 2018. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste mě přizvali na to dnešní jednání o prioritách, rozpočtových prioritách Evropského parlamentu do roku, dve, do roku 2018. Jak vy jistě víte, tak pokyny jsme přijali v minulém roce a tady nám jde v podstatě eh, o to, abychom se drželi těch našich hlavních eh, priorit týkajících se rozpočtu pro rok 2018. V tuto chvíli vyčkáváme na návrh rozpočtu, který představí Evropská komise na konci května a poté samozřejmě eh, začnou vyjednávání mezi Evropským parlamentem a radou. Takže já bych dnes ráno velmi rád tedy se eh, stručně vyjádřil těm prioritám, ale hlavně bych si i rád vyslechl stínové zpravodaje za různé skupiny. Chci tedy, tedy opravdu si hlavně vyslechnout, vyslechnout své kolegy pro to, abychom se zaměřili na to, jaké by měly být priority pro rozpočet pro výbory MKO. A chci říci, že vlastně jsem velmi rád, že vlastně dnešním dnem začínáme naší letošní spolupráci. Mé dveře budou vždy otevřené, to znamená, kdykoliv můžete samozřejmě přijít a komise na konci, května, na konci května představí návrh rozpočtu, tak já bych byl velmi rád, eh, abyste se k tomu vyjádřili, abyste mi řekli, co si o tom myslíte. Já si myslím, že rozpočet pro příští rok se musí držet dvou hlavních priorit. Za prvé růst a zaměstnanost a za B, nebo za druhé bezpečnost občanů. To je přesně to, co já si myslím, je, eh, co lidé od nás očekávají. To znamená, chtějí pracovní místa a chtějí bezpečnost. A jak to chceme chceme dosáhnout, co se týče růstu a pracovních míst. Eh, pracovní místa vytváří soukromý eh, sektor a ne veřejný sektor a proto naším úkolem je opravdu posílit, podpořit ekonomiku tak, aby byla ještě konkurenceschopnější a musíme tudíž tedy ještě více posílit již ty velmi omezené finanční prostředky, které máme eh, v našem rozpočtu, tak abychom také zvýšili naši důvěryhodnost ve světle toho, jak jsme vlastně vnímáni soukromým sektorem. To znamená, musíme udělat všechno pro to, aby byla i nadále posilovaná infrastruktura, výzkum, malé a střední podniky, podnikatele, tak, aby právě tito aktéři opravdu stali, stáli na straně mladých lidí, vytvářeli nová pracovní místa. Takže eh, v každém případě Connected Europe eh, Facility eh, jako infrastruktura, Horizon 2020 samozřejmě pro výzkum a vědu, to je jasný jasné a já už jsem se právě setkal také s eh, příslušnou eh, komisařkou. A co se týče programu Kosmo, který je samozřejmě i pro tento výbor samozřejmě extrémně důležitý, protože hodně podporuje právě malé a střední podniky, které právě vytvářejí největší počet pracovních míst opravdu Eh, eh, jsou to malé a střední podniky. Co se týče Erasmu, tak víme, že 16%, eh, minimálně 16% zaměstnavatelů si velmi váží právě výměn, mezinárodních výměn. To znamená, že nejde o to pouze jen se jít někam podívat, někam do zahraničí, ale ono to samozřejmě také u vás zvýší vaší zaměstnání zaměstnatelnost. A poté samozřejmě ještě iniciativa pro zaměstnanost mladých. E, takže to je velmi důležitá. Ano, ten program je důležitý, protože víme, že ta nezaměstnanost mladých je příliš vysoká. To znamená, musíme, ji, e, musíme udělat všechno proto, aby, eh, ten, tato iniciat, aby tato nezaměstnanost byla redukována. Ale v každém případě se musíme také podívat na to, co říká účetní dvůr v souvislosti s touto iniciativou, protože říká, že tady musí dojít k, určitým, ehm, k určitému přizpůsobení. Takže to je ta první priorita. A co se týče té druhé priority, která spočívá v bezpečnosti občanů, o co nám tady jde? Jak jistě víte, tak to, co vlastně my máme v okruhu 2 a 3, jsou velmi velmi omezené. My už jsme v podstatě využili velmi mnoho peněz právě na tou um, uprchlickou otázkou a tady v tuto chvíli eh, ta otázka stojí tak, eh, co, co si tady můžeme vůbec eh, dovolit, co můžeme udělat. Musíme udělat všechno pro to, aby evropské agentury, které jsou v podstatě zodpovědné za otázky týkající se spravedlnosti a vnitra, to znamená Europol, Frontex a, a tak dále, to jsou agentury, u nichž musí být ten rozpočet co nejvíce posílen, tak abychom zajistili lepší spolupráci, lepší výměnu informací právě mezi těmito um, agentury agenturami tak, aby se mohli potýkat lépe s otázkami týkající se právě eh, terorismu, organizovaného zločinu, obchodování s lidmi a tak dále a tak dále. To znamená, že my musíme tyto agentury posílit a musíme zajistit lepší alokaci prostředků pro tyto agentury. Eh, za druhé, Eh, aktivity týkající se právě bezpečnosti, které také vycházejí eh, z iniciativy Evropské komise. Samozřejmě, že členské státy jsou partnerskými státy, to znamená, že co se eh, týče například výzkumu v oblasti obrany, tak tady bychom také měli sdílet výsledky našeho výzkumu. To znamená, že my jsme Unii 28 členských států, to znamená, že to, co vlastně připravil předseda Juncker, komise Julian King, to, co je, to je rozhodně něco, co je třeba podpořit. A hlavně co se týče našich bezprostředních sousedů. A teď mám na mysli samozřejmě eh, soused, tedy jižní eh, dimenzi, stejně jako východní dimenzi, protože to i v souvislosti s těmi výzvami, které, eh, které, kterým v tuto chvíli čelíme, to znamená migrace a tak dále, tak tady opravdu potřebujeme. Eh, opravdu potřebujeme eh, ty aktivity posílit. My jsme byli v Libanonu a v Jordánsku eh, v minulém roce a zjistili jsme, že právě tady opravdu musíme jednat. Právě u těch transitních zemí, kde se vlastně v podstatě starají o ty uprchlíky, tak tady hovoříme o tisících Eh, dolarů na člověka, který přebývá v těchto transitních státech, zatímco u nás je to 6 tisíc euro, takže já si myslím, že nám se podaří opravdu dosáhnout daleko více, pokud budeme schopni právě eh, tyto uprchlíky pečovat eh, na, v těch transitních zemích. Takže toto jsou naše hlavní priority a milí kolegové, chci vám také říci, že ten sedmiletý finanční rámec, který začal v roce 2013 a který jsme v podstatě podstatě připravovali, aniž bychom byli schopni zohlednit ty výzvy, které přišly později, jako je například migrace a terorismus, tak eh, tady v tuto chvíli jsme rozhodně v, te, v prostředku toho finančního rámce a musíme si říci, tak podívejte se tady, ty úkoly, které před námi stojí, jsou eh, opravdu odlišné, nečekali jsme je, musíme ten rozpočet přizpůsobit, musíme se o tom eh, popovídat, tak jsme také učinili, popovídali jsme se o tom eh, přišli jsme s novým návrhem. Rada to měla odsouhlasit eh, v minulém eh, týdnu a i z důvodu jaksi chování britského, britské vlády jsme to vlastně museli všechno posunout. V tuto chvíli mohu říci, v tuto chvíli to není problém, protože pokud to budeme schopni odsouhlasit i později v rámci tohoto roku, tak je to v pořádku, ale pokud bychom to nebyli schopni odsouhlasit vůbec, tak by to opravdu mohlo znamenat velký problém eh, pro náš rozpočet pro leta 2018, 19 a 20, protože my tady potřebujeme tu flexibilitu, potřebujeme tu flexibilitu, na které jsme se dohodli v rámci revize eh, víceletého finančního rámce, protože pouze jako příklad, co se týče programu Kozmu, který je extrémně důležitý pro vnitřní trh a pro malé a středne, střední podniky. My v rámci přeskumu jsme hovořili o lekaci 100 milionů navíc. Eh, 200 eh, milionů pro vědu a výzkum. Eh, to byla ta další alokace, na které jsme se dohodli, protože jde o velmi úspěšný, úspěšný program a samozřejmě víme, že tady ty potřeby jsou obrovské. To znamená, že já doufám, že rada bude schopná v podstatě souhlasit s tím naším návrhem, který jsme učinili i na základě tedy toho eh, přeskumu. A pouze, abych ukončil v souvislosti s vnitřním trhem, to je samozřejmě CLA 2020 a také samozřejmě ještě program pro spotřebitele, který vím, že je zcela zásadní pro tento výbor, protože tady hovoříme opravdu o velmi vysoké míře implementace. Takže tady, tady rozhodně musíme zajistit to, že všechny tyto programy dostanou dostatečné finanční prostředky. To je vše z mé strany. Já v tuto chvíli se opravdu těším na to, co řeknou eh, s noví zpravodaji a zpravodajová za různé mm, skupiny. A já vám v tuto chvíli ještě jednou děkuji za to, že jste mě pozvali a těším se na následující debatu. Prosím velice působivé. Eh, děkujeme vám za vaše stanovisko a um, pan Dalton je eh, na ročovské dolovelené a bude tady za ně hovořit kolegyně. Eh, děkuji, ano protože kolega tady není, tak mě požádal, hm, abych eh, tady zmínila to, co on by chtěl vyjádřit. Omlouvá se za to, že tady není, ale já si myslím, že všichni souhlasí s tím, že je to um, odůvodněné a um, také upozorňuje na to, že jeho tým bude velmi pečlivě sledovat dnešní diskuzi, vezme výsledky na vědomí. Vím, že v tomto výboru se můžeme shodnout na to, jak je důležité vynakládat prostředky na jednotný trh z rozpočtu. Je to velice zásadní pro ekonomický růst a když budou vynakládány prostředky, tak to připovede k matatelným výsledkům eh, i pro daňové poplatníky. Nemohl jsem bohužel zmínit vše, co jsem si přál, eh, protože tady, eh, pokud je o priority, ale dotknu se některých klíčových témat ve svém stanovisku. Víme, že budoucí růst a konkurenceschopnost závisí na tom, jak se přizpůsobíme digitální revoluci a měla by to být priorita v rozpočtu. Spotřebitelé ve výboru IMCO jsou jádrem naší pozornosti a mm, měla by to být klíčová horizontální priorita v rozpočtu nástroje, jako je Solvit, Eh, Evropská síť eh, z center pro spotřebitele jsou velmi eh, důležité pro tyto účely. Také celní kodex je důležitým nástrojem pro jednotný trh, potřebuje podporu pro implementaci a pro vytvoření interoperabilních IT systémů UCC a vylepšení celních postupů. Je důle, to vše je důležité pro potírání podvodů ehm, Tady, to, eh, tady je potřeba zaměřit se také na eh, konkurenceschopnost a Organizace pro evropské standardy potřebuje v tomto směru adekvátní podporu. A eh, malé a střední podniky jsou jádrem naší ekonomiky, proto je potřeba mít tady prostředky na COSME a Enterprise Europe Network. To by měla být jedna z dalších priorit. Závěrem si myslím, že bychom Eh, měli eh, zdůrazňovat eh, fiskální zodpovědnost, uvědomovat si, že prostředky nejsou neomezené, takže musíme samozřejmě mít jako prioritu prostředky, které půjdou na společný trh, ale měli bychom dosáhnout úspor jinde. Pan zpravodaj se těší na příspěvky stínových zpravodajů a na další mm, spolupráci. Hmm a také se, spolupra- eh, se spravodajem z eh, rozpočtu. Děkuji. Antonio Lopez Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, panu Muresanovi za to, že přišel mezi nás, aby nám vysvětlil své stanovisko a také, aby nás vyslechl, bohužel. Um, um, Tím, že tady vlastně jeden ze zpravodajů je z mé politické rodiny, tak já tady nemám čemu oponovat. Ehm, vy jste to tady krásně odprezentoval, hovořil jste o těch dvou hlavních cílech velmi podrobně. Někteří říkají, že sociální Evropa hájí také, nebo e, tady samozřejmě je nesmírně důležité vytvářet pracovní místa a i v tomto ohledu jak jsem slyšel, s tím tyto principy eh, z EKR pro malé a střední podniky eh, si přejeme prioritní místo v tomto rozpočtu. Vytváření pracovních míst je důležité. 90 naší průmyslové sítě se skládá právě z malých a středních podniků, takže tomu musíme věnovat náležitou pozornost a za to děkuji. Chtěl jsem zmínit další věc, která tady ale už byla, za, byla řečená, to je samozřejmě uh, Enterprise Europe Network. A já si tady myslím, že jsme na stejné vlně. Um, pokud jde o bezpečnost, tak tady um, um, Možná, že tam se budeme muset eh, zabývat také investicemi do Galila a Koperniku. Já si myslím, že to není dobré pouze pro evropské občany, ale i pro naši bezpečnost. a my, my takto vylepšíme náš výzkum a investice v této oblasti. A pokud jde o kontrolu hranic eh, celní unie, tak to je důležité, opět jedna z hlavních priorit. A těším se na to, jak se bude rozpočet vyvíjet. Budu se snažit být nápomocen, ale možná, že najdeme i pár kritických připomínek. Děkuji. Děkuji. Za socialisty se nikdo nehlásí. Zdá se, že vše již bylo řečeno. To je skvělé, to bude velmi hladký proces. Takže slovo má Dita. Děkuji, paní předsedkyně. Já rovněž souhlasím se vším, co zde zaznělo. Pokud jde o obecný rozpočet jako takový, Skutečně nemáme tady žádný specifický problém, pouze naděje, že náš pilotní projekt bude schválen, eh, zejména eh, eh, ten o dostupnosti, který byl již schválen v loni a pak studie o dodatečném financování o Which I'm sure that Olga Sehnalo. výrobcích dvojí kvality. Tady souhlasím, nebo doufám, že Olga Sehnalová bude souhlasit. Pokud jde o stanovisko, jsem spokojená s tím návrhem stanoviska. Je to přesně to, na čem jsme se v loni dohodli. I když poslední odstavec je možná trochu příliš silný, Snad tady předložím několik pozměňovacích návrhů. A ještě jedna úvaha. Jak všichni víme, rozpočtová položka 2019 bude muset být upravena v důsledku odchodu eh, Velké Británie, takže to už bude asi upraveno v návrzích eh, rozpočtu 2018-2019. Děkuji. Děkuji. Jsou další připomínky k tomuto bodu? Děkuji, paní předsedkyně. Náš příspěvek k rozpočtu Moresan je jako vždy eh, velmi uh, Eh, přehledný. V tomto výboru máme výhodu v tom, že v zásadě jednotným trhem vytváříme eh, předpoklad pro to, aby rozpočet Evropské unie mohl být takto sestaven a proto doufáme, že eh, ty výdaje sestavíš tak, aby prorůstové pobídky ve všech zemích Evropské unie mohly být podpořeny. A to je také zjevné ze stanoviska pana Doltna v bodě 1 je to zdůrazněno, že tedy jednotný trh je klíčovým prvkem pro růst. Jednotlivé rozpočtové eh, položky u nás nejsou vůbec zmiňovány, jsou tam ale eh, pro nás důležité pilotní projekty a já jsem vděčen zejména kolegům, kteří se starají o kvalitu potravin, eh, že jsme mohli ten návrh upřesnit tak, aby skutečně šlo o potraviny, které jsou pod stejným jménem eh, v Evropě distribuovány, ale s různým obsahem nebo různými eh, přísadami nejmenovanými. Takže za to srdečně děkuji. Katrin Steiler, eh, já bych také chtěla poděkovat eh, zpravodaji pro rozpočet, že je zde. Je to skutečně důležité, když eh, diskutujeme zejména v tomto výboru o rozpočtu, abychom měli společný přístup. Tady jde o perspektivu. Mám otázku k horizontu 2020 v rozpočtu. Ten program Horizont 2020, jak se správně uvedl, byl obrovsky úspěšný. Eh, ta eh, spolupráce napříč Evropskou unii eh, byla skutečně mimořádně plodná a já myslím, že i to navýšení financování je velmi užitečný způsob, jak rozvinout ten program dále a zejména jak čelit novým výzvám. Mohu se proto zeptat v rámci otázek rozpočtového výboru ta problematika e, zeměpis versus excelence. Myslím, že e, všichni zde podporujeme otázku excelence. Tady jde o přidanou hodnotu. Proto bych chtěla slyšet více o eh, tom eh, hodnocení v polovině období a co si o tom eh, myslí tento výbor nebo vy osobně. Další řečníci chtěli by se přihlásit? Děkuji vám, paní předsedkyně. Za prvé, dovolte, abych navázal na to, co zde již zaznělo od kolegu Ehm, a také od stínových zpravodajů o digitální revoluci, o hospodářské soutěži, o fiskální odpovědnosti, o malých a středně velkých podnicích a o posílení programu Galileo a Copernicus. Ano, se vším souhlasím a ehm, beru to na vědomí. Antonio López uvedl jedno, jeden důležitý bod o sociální Evropě a je to i v mých vodítkách, totiž abychom byli schopni Eh, zajistit stabilní, dobře placené pracovní místa pro evropské občany, je silná ekonomika důležitá. Eh, také eh, malé a středně velké podniky, důvěra v budoucnost, investice. A proto tato sociální složka a pracovní místa, která budou sociálně akceptovatelná, udržitelná, jsou pro mě velmi důležitá a je to právě v těch pokynech či vodítkách, která jsme schválili v březnu na plenárním zasedání. Pokud jde o hranice a unii bezpečnosti, hovoříme-li, že musíme posílit agentury Unie eh, v oblasti eh, justice a vnitra, pak hlavním cílem je právě zdokonalení ochranu hranic. Frontex, Europol, Eurojust eh, měli by sledovat přesně tento cíl. Manfan Bosut hovořil právě o fiskální odpovědnosti. Ano, schválili jsme MFF v roce 2013 s novými eh, prioritami a nyní přibyly další priority, zejména v oblasti terorismu, bezpečnosti a eh, řešení uprchlické krize. Abychom eh, je zvládli financovat, tak je nezbytné každým eurem, který vynakládáme, toho docílit více. To znamená, naše investice musí být smysluplné a fiskální odpovědnost je přesně to, co musíme mít neustále na paměti. Myslím, že paní kolegyně Charanzová se, zmínila, se e, zmínila o odchodu Velké Británie. Chci říci, že k Brexitu nedojde v roce 2018. V roce 2018 bude e, Spojené království stále ještě členem EU s plnými právy a povinnostmi, to znamená, budou přispívat k rozpočtu a budou také profitovat z něj přesně tak jako dnes. To znamená, zatím ještě nebude při přímý dopad Brexitu na rozpočet 2018, ale máte pravdu zcela v tom, že to začne rokem 2019. Ale už v roce 2018 vidíme nepřímý dopad v tom smyslu, že Spojené království zatím eh, zablokovalo eh, schválení revize víceletého finančního plánu eh, v radě. Spojené království bude sice těžit ze všech výhod a bude muset plnit i povinnosti ale přes přece budeme předvídat určité výzvy spojené s Brexitem. Eh, chceme-li schválit víceletý finanční eh, plán, pak bude ale obtížnější zvýšit určité investice eh, na vědu a výzkum a tak dále byť jsou nezbytné. Paní Stýl se mě zeptala na Horizont 2020. Realita je následující. My jsme vytvořili EFSE, to znamená e, Junckerův investiční plán, bylo to správné. Když e, vznikl EFSE, tak určité prostředky byly vyňaty z e, Facility Connecting Europe a dalších. Nyní vidíme, že schvalování výzkumných projektů v Horizontu 2020 v prvních dvou letech MFF činí 30, je o 6 nižší eh, než v předchozím období. Eh, původně to bylo 19 nyní 13 To znamená, mm, že musíme s rozpočtem Evropské unie eh, zajistit toho více než předtím. A proto je nutno navýšit rozpočet Horizontu 2020, ale také je důležitá excelence, to znamená financování těch nejlepších projektů. Musím být otevřený. Pro, program Horizon 2020 je výborný. Hlavním příjemcem zatím bylo e, Spojené království. Moje země, Rumunsko, mělo k dispozici pouze 60 milionů od začátku. To je e, malá částka. Když obhajujeme eh, Horizont 2020, pak se občané v nových členských státech ptají, dobře, ale kolik z toho těžíme my? Takže v odpověď na vaši otázku, ano, excelence je přesně to, co musíme zajistit. A nesmíme samozřejmě zeměpisné hledisko eh, klást na první místo. Měli bychom však podporovat výzkumné pracovníky eh, i eh, v zemích eh, menších, aby eh, měli důvod předkládat eh, dobré, kvalitní projekty, aby také eh, mohli v rámci Horizontu 2020 vytvářet konkurenceschopné projekty. To znamená excelence, ale také podpora badatelů z nových členských zemí to, co eh, hovořil Andreas Schwab, je také nezbytné z hlediska struktury rozpočtu a pilotní projekty. Andreas, si myslím, dnes eh, byla závěrka pro zaslání těchto pilotních projektů eh, do rozpočtového výboru. My to pak zhodnotíme a doufám, že tedy vybereme ty nejlepší. Ještě jednou děkuji za tento plodný dialog. Děkuji vám, přeji vám hodně štěstí a ještě předtím, než se rozloučíme, tak bych rád opravdu poděkovala všem našim hostům Andry Volke, eh, který, která, který je v podstatě tady zastupuje naše advokátskou komoru, eh, tak eh, toho bych eh, ráda tady pozdravila. Zároveň mu ještě jednou poděkovala za jeho přítomnost a v podstatě hovořili jsme dneska ráno o tom, jak vnitřní trh velmi dobře funguje právě v odvětví a auditu a také advokátských služeb a jak to opravdu funguje pro lidi v podstatě v tom každodenním provozu, to znamená ve chvíli, chvíli, kdy je přijat rozsudek eh, v jiné členské zemi, tak jakým způsobem se s tím vším pracuje přeshraničně eh, v rámci Evropské unie. A my bychom byli velmi rádi, kdyby právě i toto, toto velmi dobře nadále fungovalo. To znamená, že já děkuji Andrewmu a e, můžete odejít a e, já si myslím, že i toto odvětví je opravdu tím nejlepším advokátem pro důležitost e, jednotného vnitřního trhu. Takže tady hovoříme tedy o té zprávě Daniela Daltna který tedy vytvořil svou zprávu, ty, která se zabývá právě těmi prvky, které jsou nejdůležitější pro IMCO. A já se chci zeptat, jestli k tomu chcete něco říci. Ano, eh, ano, eh, budu i nadále hovořit za pana Daltna, i když vlastně v rámci toho prvního návrhu jsem řekla asi to nejdůležitější, to znamená, že ty priority, eh, na kterých pan Dalton trvá, jsou zcela jasné. Je tady ještě pár některých věcí, které k tomu dodává, které vlastně eh, souvisí s tím ehm, nedostatečným jaksi množstvím prostoru, který je eh, dávan k dispozici jednotlivým eh, zprávám. A já se ptám Antonie, jestli k tomu chce ještě něco dodat, tedy k té druhé zprávě týkající se rozpočtu. Paní předsedkyně hovoří bez mikrofonu, teď už je to v pořádku. Eh, chce někdy něco říci za SAD v souvislosti se zprávou pana Daltna, nikdo další za jiné skupiny. Eh, to znamená, že to můžeme v podstatě odsouhlasit v tom navrhovaném znění a Tady ta lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 4. května 2018 v poledne ve 12.00. Lína, jak si také eh, říkala, tak Daniel k tomu ještě pár eh, věcí dodá. Chce k tomu ještě něco, někdo něco říct? Já, já si to samozřejmě musím ověřit ještě s jeho kanceláří, takže pokud by ještě někdo chtěl něco dodat, tak prosím eh, pár řádků nebo pozdější informaci, tak dejte určitě vidět. Děkuji. Děkuji a tímto se můžeme v podstatě přesunout hned k hlasování. Takže v tuto chvíli krátká přestávka. They were here. You are going to record this. Why? The vote? Just a second for the check. Ok, si tu veux, tu peux rester pour le. Comme ça, moi, je vais suivre et tu fais. So we're just just waiting for our Secretary General. So. Jenom čekáme na generální sekretariát, takže prosím ještě chvilku strpení. I don't think I've had a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 think, God, that may be wrong, but I think she is. Ladies and gentlemen, just before... Dámy a pánové, předtím, než začneme hlasovat, tak jsem chtěla ještě dvě věci vyjádřit. Já bych chtěla poděkovat eh, panu Daltno, nebo poblahopřát panu Daltnovi a jeho ženě k narození eh, dítěte. Eh, toto je aliance EPP EKR, tento manželský svazek a my doufáme, že jim tato spolupráce velmi dlouho vydrží. To je naše druhé miminko v jednotném trhu, tedy na našem výboru od té doby, co předsedám. Eh, doufejme, že jich bude ještě více, přejeme mnoho štěstí. Ehm, a myslím si, že bojovali o přežití Alexie, holčičky, několik měsíců, ale nakonec to dopadlo dobře a tak jsme velmi rádi. A já nebudu na zasedání příští týden. Doufám, že budu ve Štrasburku, eh, protože se budu účastnit u nás tedy mm, volebního procesu, ale nevím, jak to dopadne. Možná, že je to naposledy, co předsedám tomuto výboru a Musím si říci, že je pro mě velkou, velkou ctí, že jsem mohla být eh, předsedkyní tohoto výboru a že ji v tuto chvíli stále ještě jsem. A v tuto chvíli probíhá opravdu mnoho událostí a já jsem přesvědčena, že je důležité, abychom tady měli osoby eh, se s evropskou zkušeností ve Westminsteru eh, a proto jsem kandidovala. Pokud budu zvolena, tak prosím, až budete příště v Londýně, kontaktujte mě, eh, přijďte do parlamentu na čaj a bude to velmi dobrý vztah. A pokud se sem vrátím za 14 dní, tak budu pokračovat tak jako dosud. Ale pokud ne, tak i nadále vám zůstanu blízká. Vše je pouze o spolupráci a tím se již můžeme dostat k hlasování o e, ekonomice založené na spolupráci. Děkuji. So can we move on to the vote on the European agenda for the collaborative tak, eh, ekonomika v dílení Nikola Dante a co se týče prvního hlasování, tak tady máme pozměňovací návrh číslo 28, takže kdo je pro, kdo je proti, padá další hlasování. Tímto se dostáváme na stranu 25. Ne, tak Nejdříve se podíme dva, na 244 a 245, které jsou identické. A jsme na stránce 25, dvojka, 244, 245, kdo je pro, kdo je proti a padá to. Takže tímto se dostáváme hned na 26, kdo je pro, kdo je proti, eh, přijato, jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. 32, kde je pro, proti, zdrželi se, tak to si ověříme ještě jednou. Takže 32. Všichni odhlasovali? A teď jsme na první stránce pozměňovací návrh číslo 32. Tak a návrh byl zamítnut. A tím se dostáváme k plus 3, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak ověříme si to, ověříme si to tak, že Empl 3, hlasujeme prosím. Tak zamítnuto dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 41, kdo je pro, proti, tak to si ověříme, ověřujeme si to. Čtyřicet tři, kde pro, proti, zdrželi se přijato většinou kompromisní návrh číslo tři kde pro, proti, zdrželi se přijato třicet jedna tak tady se v podstatě hovoří o tom, že už se o tom hlasovalo, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, padá Pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se. Tak to si ještě jednou ověříme. Zamítnuto 76 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato. 85, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmý kompromisní návrh pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se přijato. 101, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1, 2, 3, ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Tran 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto devítka pro, proti, zdrželi se přijato, desítka pro, proti, zdrželi se přijato. Jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, dva, kdo je pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověříme, takže hlasujeme elektronicky. Tak hlasování je u konce, přijato 113 a 114, kde pro, proti, zdrželi se, tak to si ještě ověříme. Já si to všechno ověřím. Konec hlasování. Přijato. Ne, ne, to, omlouvám se, takže 1, 1, 4 a 115 hlasujeme pro, proti, zdrželi se. to 1, 1, 7, kde pro, proti. Takže to je přijato. Ověříme si to, hlasujeme. E o jeden hlas za EKR navíc, děkuji. Mm-hmm, já bych si asi měla také vyndat svou hlasovací kartu. Ano, přijato. Kompromisní návrh číslo 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 123. ITRE 11. Omlouvám se. Takže kdo je pro? Proti? zdrželi se. Já si myslím, že to je zamítnuto, ale ještě si to ověříme pro jistotu. Zamítnuto. Jedna, dva, tři, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto jedenáctka, kompromisní návrh číslo 11, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 120, 131, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 44, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1, 3, 4. To je stejné, identické. Kompromis 12, pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď 144, kdo je pro, proti, zdrželi se, při, eh, zamítnuto 1, 4, 5, zamítnuto 13 kde pro, proti, zdrželi se přijato, 40, 14 pro, proti, přijato. A teď pozměňací návrh, takže 155 padá, takže 156 hlasujeme. A tady se to týká v podstatě části 156, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto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 Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 177, kde pro, proti, tak to si ověříme. Přijato 178 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 180, tak to padá. 182 pro, proti, zdrželi se. Eh, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se. Přijato a 23 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 171 pro, proti, zdrželi se, padá 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se, přijato 205, 206, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 207 pro, proti, zdrželi se. Přijato 208, eh, tak to padá. 209 pro, proti, zdrželi se. Padá kompromis 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato 216, 215. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 224, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme se to ověřit, 224, prosím. 224. 224, ještě dva lidi nehlasovali, tak ukončím hlasování, končím, takže přijato. Tak a teď jsme kde? Dva, dva, říká paní předsedkyně. Toto všechno už bylo přijato, to je opravdu skvělé. 237, kde je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 24, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. <clears throat> A, tak teď se dostáváme ještě níže. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 272, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto. 275, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 26, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 276, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29. Kompromis číslo 29, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 20, 290, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 30, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A ne, pozměňovací návrh 292, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se přijato, 300 a 301, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 309, kde pro, proti, zdrželi se. Ne, říká paní předsedkyně, omlouvám se, ještě je kompromis 32, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A teďka ještě 33, říká paní předsedkyně. Tak teď ještě 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Děkuji. 309, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 316 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto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 Já bych si to ráda ověřila, takže Ampl 13, prosím. Zamítnuto. Ampl 15, druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto a to většinou. 326 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 34 pro, proti, zdrželi se přijato. Empl, můžeme ještě hlasovat Empl 10, 14, 21, 22, 32, můžeme. Takže, takže třicítka Empl, druhá část, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A můžeme hlasovat en blok o těch ostatních? Ne, dobrá. Můžeme kterékoliv z těch návrhů nějak sjednotit. Unblock? ne. Takže nejdřív 10 pro, proti, zdrželi se. Takže 14, 21, 22, unblock. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 32, pro, proti, zdrželi se. Za minutu 33 pro, proti, zdrželi se. Přijato 36 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 37, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 334, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 39, pro, proti, zdrželi se. Přijato. 339, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Takže 39 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 341, kde pro, proti, zdrželi se tak to si ověříme. Zamítnuto. 342 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 3, 4, 9, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 351, 52, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 40, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 359, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 41 pro, proti, zdrželi se přijato, ITRE 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se přijato. 45 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 9, ne, tak si to ověříme, říká paní předsedkyně. Tran 6, Tran 6. Při, přijato. Tran 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 360 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 361 pro, proti, zdrželi se, přijato. 362 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 363, zdrž, Poté pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 6, 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 6, 5 pro, proti, tak to se ještě ověříme. 3, 6, 5 hlasujeme. Já jsem měla pravdu. 365 přijato, 366 pro, proti, zdrželi se. To si také ověříme. Zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto šestka pro, proti, zdrželi se. Přijato sedmička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto osmička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto devítka pro, proti. Tak to si ověříme. Devítka. Ne, tak zamítnuto desítka pro, proti, zdrželi se. Přijato jedenáctka pro, proti, proti tady teď, při, zdrželi se přijato. Ověříme si to. pro, dvanáctka pro, proti, zamítnuto. Třináct pro, proti, zdrželi se. Přijato patnáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato šestnáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato sedmnáctka pro, a 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 ne, 19 padá, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvacet dva a dvacet tři pro, proti, ověříme si to. přijato. 22, 23 přijato, 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro, proti, zdrželi se za minuto 27 pro. Takže Ample B pro, proti, zdrželi se přijato, Ample C pro, proti, zdrželi se padá D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, E pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, G pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, a L pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L padá jako padlo, ale vy si to chcete ověřit dobře, tak si to ještě ověříme, omlouvám se vám. Takže Elko, hlasujeme elektronicky. Já, já prostě toho mám tolik, ale ne, ano, bylo to opravdu přijato. A teď závěrečné hlasování, závěrečné hlasování. Děkuji vám. Končíme hlasování. Takže 31 pro, 1 proti. Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát. To byla jedna z nejlepších prací. Opravdu, opravdu to bylo podstou být stínovým zpravodem této zprávy. Takže děkuji, děkuji mnohokrát. Grazie, signor presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům, děkuji stínovým zpravodajům. Pracovali jsme na tom zejména v posledních dnech eh, velice intenzivně, ale myslím si, že je to dobré pro celý Evropský parlament, takže ještě jednou velmi, velmi děkuji. Um, thank you very much. The next item on... Děkuji. A dalším bodem na programu je diskuze o Evropském kodexu elektronické komunikace. A pokud se nechcete účastnit této rozpravy, tak bych vás chtěla požádat, abyste opustili sál. Můžete se podívat třeba na fotky Daltnova miminka, ale my se tady teď musíme věnovat našemu bodu, který je velmi důležitý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 So on... Nyní tady následuje rozprava eh, o eh, zprávě Dity Charanzové o kodexu elektronických komunikací. té doby, co jsem členkou Evropského parlamentu, jsem byla svědkem nejrůznějších složitých eh, legislativ, ale to, tato patří k nim, ale je také velmi důležitá pro občany. A které je věcně příslušným hlavním výborem a mm, pak tady mm, máme ještě které, podle článku 55 je eh, přidruženým výborem a um, tady jsou některá důležitá ustanovení eh, třeba o povinnosti univerzálních služeb a další. Jsou tady eh, pozměňovací návrhy v naší působnosti, se nebudou hlasovat v ITRE a naše zpravodajka bude vést vyjednávání o těchto věcech v trialogu. Je to eh, návrh na přepracování legislativy a můžeme předkládat poznací návrhy pouze k těm částem legislativy, které obsahují změny. A já neprodleně předám slovo Dytě, aby eh, nám vysvětlila své stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, zdůraznit a ještě jednou zopakovat, že toto není pouze stanovisko. IMCO má výlučnou pravomoc v mnoha částech kodexu, například výlučnou eh, pravomoc, pokud jde o univerzální služby a práva uživatelů. A já bych chtěla vyslat kolegy, aby se zaměřili ve svých připomínkách a poznacích návrzích na tyto části, na tuto část tedy, protože Až to zde schválíme, tak se to stane součástí vyjednávacího mandátu. Pokud jde o shrnutí návrhu stanoviska, mám zde následující hlavní body. Navrhuji eh, obecné vynětí o eh, interpersonálních komunikačních služeb mm, nezávislých na číslech způsobnosti. Setkali jsme se s mnoha zúčastněnými stranami, ale, a to zejména s telekomunikačními um, subjekty, ale eh, mm, nikdo mi vlastně nevysvětlil, proč by to tady mělo být, jaký by to mělo prospěch pro spotřebitele um, v souvislosti s online službami. Nikdo mi nedokázal potenciální selhání trhu eh, před Mm, dobou další revize. Pokud jde o nezávislé na čísle, tak jsem se dívala na článek 95 a 96 a hledala jsem to i jinde v sekci o koncových uživatelích. A když si to postupně projdete, tak zjistíte, že e, žádný z požadavků informací pro tyto služby není relevantní. Takže já si myslím, že my bychom neměli regulovat jen proto, abychom regulovali e, tedy bychom mohli vytvořit problémy tam, kde v tuto chvíli ani neexistují. A dále jsem navrhla odstranit eh, komunikaci M2M, protože um, v sekcích o, užit, eh, o koncovém uživateli to nepřináší žádnou přidanou hodnotu naopak to velmi maté situaci. Toto je velká oblast a s potenciálními eh, výjimkami, také pokud je třeba chytré elektrické sí, elektronické sítě, tak většinou to půjde přes běžný eh, internetový přenos, přes tyto běžné služby a nepokrývají se poskytovatele ICSC úplně. Pokud jde o M2M, eh, tak tady jinak všem bude podřízeno dalším směrnicím o ochraně spotřebitelů. Eh, mělo by to být například v těch obecných částech, o článku eh, o bezpečnost, ve článku 40, 41 a ve směrnici o e-privacy. A dále jsem sem opět vložila pravidla o Eh, intraevropských eh, voláních nebo hovorech a, a bylo to v tom minulém balíčku. Já si myslím, že je to i nadále důležité pro spotřebitele, dále roaming, mm, ten jsme také řešili, ten jsme tedy odstranili a eh, další poplatky bychom také měli takto postupovat. Hmm. Tady jde pouze o to, aby tady byly eh, odůvodněné náklady. Ve většině případů to bude znamenat, ehm, že to bude, ehm, potom ty ceny za hovory budou stejné eh, v rámci jednoho státu eh, i mimo. Některá volání nebo některé hovory jsou stokrát dražší, než jsou skutečné náklady pro operátory, takže toto mm, ovšem nestanovuje evropskou cenu. Bude tady eh, různá částka pro spotřebitele z Německa nebo z České republiky, když budou eh, si přát tento hovor, ale nebude to více, než platí obvykle. Pokud toto přijmeme, tak jsem si jistá, že lidé budou platit za kvalitu služeb eh, hovorů, za ehm, ehm, také stabilní kvalitu bezplatných online služeb. My jsme samozřejmě ochotni ehm, platit za kvalitu. Potřebujeme kompenzaci, pokud jde eh, o eh, late switching hm, a tak dále. Eh, mnozí z nás již čekali na technika při připojení, pro propoj, připojení, který celý den a on se potom nikdy neobjevil, takže to je potřeba ošetřit. Původní návrh zahrnoval toto asi hm, části jedné věty, ale mělo by to být posíleno. Ty eh, hlavní částky tam ještě nejsou zahrnuty, ale musíme o tom ještě diskutovat. Potom um, služby 112 a tísnová volání. Mm, tady by bylo potřeba předat tuto informaci PSCT a Tato informace může eh, šetřit životy, eh, může zachraňovat životy eh, a pomáhat, proto je potřeba to jasně vymezit. My tady musíme mít eh, i služby založené na síti, ale jako doplněk, ne jako náhrada. Budou vždy určité situace, kdy nebude možné vyslat tyto informace přes telefon a proto je přesto je důležité mít eh, tu eh, lokalizaci, potom pokrytí pro zdravotně postižené osoby. Ehm, to znění pro některé z vás nebude nové. My se pouze snažíme telekomunikační eh, sekci ehm, kodexu accessibility do tohoto kodexu. Ovšem je tady blokace ze strany rady. vstory dobré práce našeho výboru můžeme si být ovšem jistí, že telekomunikace budou dostupné pro všechny uživatele. Mnohé z toho je již běžnou normou v USA, takže to je pouze praktický příklad toho, co je implementováno jinde. Hmm, jsou tady další jiné změny a já bych se obecně vyjádřila k univerzálním službám. Jak jsem řekla minule, obecně podporuji změny, které zvolila komice. Ehm, pokud je o stávající pravidla, internet je velmi důležitý pro naše společnost a může být vnímán eh, jako důležitý nástroj a Ehm, je to důležité stejně jako distribuce třeba elektřiny nebo plynu a proto musí být dostupný pro všechny, i pro osoby s postižením, tak aby to byla eh, nedílná součást naší společnosti a proto by členské státy měly zavázat, se zavázat ke určitým sociálním uh, povinnostmi ze eh, strany poskytovatelů a měli by, ehm, pokud to nebude stačit, eh, dát i podpory pro postižené osoby v této věci. Přístup k internetu by měl být právem pro každého spotřebitele a přístup k internetu, o kterém tady hovoříme, je plným přístupem k internetu eh, s mm, neutralitou sítí. Nejde o nějaký typ zvláštního přístupu. Pokud je o náklady, tak nadále podporuji stávající návrh komise, že náklady univerzálních služeb by měly být eh, pokrývány členskými eh, státy. Čím více jsem to studovala, tak jsem ehm, chápala, eh, že ty náklady budou vlastně minimální z tohoto úhlu pohledu. Takže děkuji a těším se na vaše připomínky. Děkuji pan Nistelrooy, EPP. Děkuji. Děkuji za tuto příležitost, děkuji za kvalitní přípravnou práci paní zpravodajky. Samozřejmě my eh, všichni eh, Považujeme kompetence výboru IMCO za eh, důležité, chceme se jich držet, ale teď k působnosti. Když se podíváte na postoj rady, pokud jde o ten nový svět a tyto služby, tak musíme říci, že mm, velmi váhají a to se projevilo eh, v minulých letech, ehm, kdy jsme hovořili o no, ochotě členských států připravit se na eh, další eh, online služby, na ten nový eh, svět služeb. To mě velmi váhali ale a my, jsme, a my jsme tehdy s ITRE velmi spolupracovali, uh, abychom získali silný postoj Evropského parlamentu. Takže uh, i když rada teď se s, uh, připravuje, tak přesto um, to ještě má prostor pro vylepšení. My chceme být eh, přece konkurenceschopní ve světovém měřítku a chceme eh, být ve eh, rovnoprávné ehm, pozici, pokud jde o chceme, aby tam měly byly rovné podmínky mezi různými subjekty, pokud je třeba o OTTs a další, takže my potřebujeme, aby Evropský parlament měl silnou pozici pro vyjednávání, takže plně podporuji tento návrh. Potom k některým těm částem. Myslím si, že je důležité eh, v rámci přístupu lepší regulace, abychom všechny věci nesměšovali. A eh, Dita to říkala správně. Eh, třeba ta komunikace mezi jednotlivými stroji M2M, tady automobily třeba komunikují a tak dále. A to se nesmí směšovat s nařízením o telekomunikačních službách, protože tam do toho mohou vstupovat různí aktéři. Eh, může to být eh, v odvětví samo o sobě, nebo, nebo zkrátka telekomunikační služby, ale neměli bychom směšovat všechno, protože jenom, jenom tak dospějeme k vylepšení legislativy. Eh, a jenom tak dáme prostor pro rozvoj a nebudeme příliš restriktivní. Druhou stránkou ovšem je, že když se teď podíváte na celý ten balíček, tak je zřejmé, že pokud něco vyjmete, eh, pokud vyjmete celou řadu těch věcí nezaložených na číslech, a, a budete sledovat ty povinnosti, tak musíte mít na paměti, Eh, to je alespoň názor EPP, že tady vlastně vytváříte více povinností pro telekomunikace a ten zbytek necháte neregulován. Ehm, když se na to podíváte, tak uvidíte ty různé společnosti, které jsou eh, schopny ehm, z toho vytáhnout ty peníze, ty investice a ty jsou v úplně jiných číslech a Eh, než, než třeba telekomunikace. Takže tady musíme usilovat o vyváženost a zaměřit se na to v pozměňovacích návrzích. Potom eh, některé konkrétnější věci. Hovořila jste tady o univerzálních službách a povinnostech univerzálních službe, služeb. Nesouhlasím s tím zcela. Ehm, tady je potřeba eh, vyvážit to s PEREK a pokud jde o subsidiaritu, tak to nás zase přivádí k členským státům. Já jsem byl například zpravodajem pro strukturální fondy a tam jsme řekli, že jedna třetina musí být eh, poskytnuta z eh, investičních regionálních fondů a my jsme vyvinuli eh, tady tlak a potom poskytovatelé satelitů a další aktéři také uvolnili větší kapacitu a někdy je to zkrátka dobré vytyčit nějaké technické pokyny, ehm, i s ohledem na Berek. Devět let eh, tato lhůta, já si myslím, že je příliš dlouhá, protože za tu dobu se svět změní třikrát. Eh, takže tady prosím eh, vyviňte tlak, pokud jde o harmonogram. Spotřebitel, ano, je důležité, aby transparentnost informací byla zajištěna, aby informace pro spotřebitele byly transparentní, aby to celé bylo transparentní pro spotřebitele. Já si myslím, že jste tady předložila mnoho návrhů, 24 let, že by to mělo být tedy omezeno 12 měsíců, ano, to bylo lepší, a adekvátní informace pokud eh, chce spotřebitel eh, udělat změnu. Otevřela jste dveře pro intraevropská volání. Eh, to je opravdu velká věc. Mm, my jsme to řešili i v souvislosti s roamingem a já si myslím, že tady máte zásluhy, ale musíme se více zamyslet nad čísly, která s tím mm, souvisí nebo ze kterých to vychází. A, a um, Tady je potřeba přihlédnout k tomu, jaká část trhu stojí za těmi službami, co to představuje. Eh, je to pozitivní se nad tím zamyslet, eh, ale měl by to být rozumný přístup. Takže uvidíme, eh, kam se v našich kompromisech eh, přiklodíme. Eh, další věc, to je spolehlivost pro spotřebitele. Lidé potřebují pomoc a tady souhlasím s vaším přístupem. I zdravotně postižené osoby. Ano, tady jste to velmi příhodně vyjasnila. Must carry. EPP. Um, si myslí, že členské státy se velmi přou o ty platby, které musí být eh, hrazeny za eh, vysílání tohoto obsahu. A na úrovni členských států by možná bylo dobré, kdyby se to vyjasnilo, kdyby se pro ně vytvořila eh, jednoznačnost, pokud jde o tarify, které mohou být požadovány, tak aby to bylo opravdu v nějaké rozumné míře eh, toho, co oni musí nést. Myslím si, že u těch stejných služeb by to mělo být do stejné míry regulováno a když některé věci vyjmete, vypíchnete, zaměříte se na to více, tak v, tom, tak v té nadcházející uh, regulaci by to mělo být uh, opravdu jasné a neměli bychom příliš se zdržovat. Děkuji. Já vím, že je to komplikované, ale i důležité. Madeleine? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Pokusím se o stručnost, co největší, i když se jedná o velmi podrobná, pod, podrobnou a odbornou zprávu a chci poděkovat zpravodajce za práci. Je to skutečně velmi dobrý základ pro budoucí diskuse v tomto výboru. Je zjevné, že návrh komise není snadný, je rovněž velmi technický, odborný a v podstatě kombinuje e, čtyři směrnice e, do 200 e, stran. Proto je ten návrh tak rozsáhlý. Musím přiznat, že jsem také ráda, že zpravodajka se rozhodla zaměřit se pouze na priority IMCO, protože tím máme jasný směr a myslím, že to je správné. Také bychom měli mít na paměti, že eh, ten eh, pracovní proces IMCO eh, souvisí s prací ITRE. A nyní konkrétně k návrhu zprávy. Pokud jde o definice, souhlasím s s přístupem zpravodajky neupravovat um, definice interpersonálních komunikačních služeb, protože ta definice také má dopad a je již zavedena do směrnice o digitálním obsahu. Chceme-li mít konzistentnost mezi jednotlivými legislativami, tak musíme tu konzistenci zachovat i mezi definicemi, zejména pokud jde o jednotlivé právní akty, o nichž se eh, nyní eh, jedná. Pokud jde o univerzální univerzální eh, povinnost eh, služby. Tady souhlasím ehm, s návrhem eh, vyškrtnout slovo funkční a také zavést tam slova dostupnost a únosnost. Nejsem ale přesvědčena, že ta povinnost univerzálních služeb by měla být financována z veřejných zdrojů a také si myslím, že není zapotřebí příloha 5, respektive e, z vlastní služby v příloze 5. Jsem skeptická. Také nepodporuji návrh e, placené telefony a obdobné e, veřejné služby vyloučit. Myslím, že to by stále mělo být důležité na veřejných prostranstvích, například letištích, nemocnicích. V této chvíli bychom to neměli navrhovat, odstranit. A také podporují e, zásadu síťové neutrality a předložím i pozměňovací návrhy k tomu. Pokud jde o Pozměňovací návrh 34, to je také velmi důležité a mělo by to být zachováno a také tyto komparativní nástroje chci eh, trochu ještě vylepšit na základě pozměňovacích návrhů. Pokud je, jde o ukončení eh, kontraktu a, mm, pro, mm, a obměnu čísel, tady eh, souhlasíme s některými návrhy zpravodajky, ale máme ještě další návrhy k ochraně spotřebitelů k těmto článkům. Pokud jde o článek 55.2, to znamená využívání bezdrátových technologií a šíření, také, také, tady také souhlasíme, že k tomu by mělo docházet pouze se souhlasem koncového uživatele. Pokud jde o um, ručení, tady um, si myslím, že um, o tom bychom zde neměli diskutovat. To by nemělo být součástí zprávy. Pokud jde o intraevropské eh, volání, to má mou plnou podporu. Už jsem podepsala dopis eh, eh, spolu s ostatními, který zašleme Združení Bereku. Pokud je o článek 100, tam zcela e, nesouhlasím s e, návrhy e, zpravodajky, zejména pokud je o nahrazování zboží určitým, určitými zařízení. Pokud jde o šíření signálu, také nesouhlasím s návrhem zpravodajky, protože to je velmi důležité pro Mm, eh, ochranu lidí v případě dalšího rozvoje internetu věcí. Pokud je o úroveň harmonizace, a už se blížím k závěru zprávy, respektive připomínek, moje politická skupina nepodpoří plnou harmonizaci, protože si myslíme, že to omezuje eh, schopnost členských států eh, rychle reagovat na mm, a e, také omezovat e, konkurenci e, členských zemí, což vyžaduje velmi rychlou reakci na národní úrovni a také nechci redukovat stávající úroveň ochrany spotřebitelů na úrovni členských států a nechci také redukovat úřady nebo orgány, které mají některé členské státy k dispozici, jinak bychom museli čekat dalších deset let na další zprávu v této e, e, věci. Takže těším se na další spolupráci se zpravodajkou a stínovými zpravodají. Myslím, že je to velmi důležitý legislativní návrh a děkuji všem za podporu. Thank you Děkuji, já jsem zpravodajka, stínová zpravodajka za EKR. Děkuji, eh, Dito, za tento návrh. Za prvé, univerzální, respektive povinnost univerzální služby. Eh, tady jde o dostupnost i eh, disponibilitu, ale Eh, ta dostupnost a disponibilita je hlavním principem a neměli bychom eh, se tohoto eh, principu vzdávat. Takže na prvním místě je disponibilita. Pokud jde o funkční službu funkční internetového přístupu, tady eh, děkuji eh, za vlastní iniciativu eh, v pozněvacím návrhu 71. Velmi centralizovaný přístup založený na průměrech EU bude obtížně zjistitelný a také proveditelný v praxi. Víme, jakou výzvu představují vodítka Združení Berek. Návrh komise k definici v příloze 5 je příliš preskriptivní a my bychom to měli překonat. Také musíme zajistit, aby bylo pamatováno na všechny uživatele, a také na eh, malé podniky. Článek 85 financování eh, povinností eh, služby byla bych ráda, aby členské stády, státy měly možnost využívat různých finančních metod a navrhnu také možnost eh, spolupráce eh, soukromého a veřejného sektoru a eh, využívání nejenom provozovatelů telekomu, ale i jiných abychom měli určité eh, střední cesty i určitý mix soukromých a veřejných eh, zdrojů. Pokud jde o mobily, to je nutno zajistit zejména na venkově, kde je to cenově výhodné. Musíme eh, vzít na vědomí, že tady nejde pouze o mobily, kde žijeme, ale i kde se pohybujeme a v 21. století bychom měli mít mobilní signál e, i ve vlacích a různých jiných dopravních e, spojeních, abychom e, měli možnost využívat USO i tam, kde se lidé pohybují, nejenom tam, kde žijí, ale i tam, kde tedy cestují. A to samozřejmě souvisí i se všemi nouzovými službami. Dále mm, maximum mm, harmonizace, tady ten přístup eh, chápu, ale mm, nemyslím si, že to funguje. Myslím, že musíme zachovat určitou míru pružnosti a umět také reagovat na nové výzvy eh, možného ohrožení spotřebitelů. Když eh, máte eh, ve vlaku eh, Wi-Fi, eh, což je propagováno, ale není tam mobilní signál, takže toho nemůžete využít, tak je zapotřebí také přijímat určitá lokální opatření. Vím, že to není váš záměr, ale je nutno vytvořit rovnováhu v rámci smíšeného přístupu, takže Eh, jsou případy, kdy je nutno bojovat o maximum harmonizace, ale jsou oblasti, kde to neexistuje. Dále pozměňovací návrh 100. Tady eh, určitě musíme eh, ten rozsah rozšířit v mém členském státu například můžeme mít um, balíčky uh, nejenom pro internet, mobil a tak dále, ale také pro plyn a elektřinu. Myslím, že to vše lze považovat za mobilní balíček a důležité je, aby spotřebitelé znali svá práva a nepřišli o ně. Dále um, nouzová komunikace, tam, kde je to technicky uh, uh, možné, je nutno se eh, na to zaměřit, zejména bod 1.3.1, dále eh, potom eh, bod povinnost univerzální služby. Děkuji, že jste vyčlenila M2M, to je skutečně páteř budoucích inovací, ale neměli bychom tady mm, přiškrcovat inovaci. Technický rozpočet je velmi důležitý a znamená to objasnit eh, definici ESCR. Eh, Pokud jde o eh, vaše pozměňovací návrhy 124 až 130, jsem tady do jisté míry zneklidněna, že by to mohlo vést k další další komplikaci zejména technologického, z technologického hlediska. Říká se, že si můžete ponechat číslo mobilního telefonu i v případě využívání jiných služeb. Myslíte si, že spotřebitelé to skutečně eh, požadují? Pokud ano, tak to podpořím, ale může to být technicky náročné. Pokud jde o ATT, děkuji za váš návrh. Možná, že to má určité nezamýšlené důsledky i e, pro komunikační e, služby nezávislé na číslech. E, nevím, jaký je vztah mezi OTT a jiné služby ale je nutno, aby eh, spotřebitelé měli eh, k dispozici předvydatelné režimy. A nakonec, eh, pokud jde o přístupnost, tento výbor chce samozřejmě zlepšit přístup pro lidi s postižením. Tady je nutno udělat více v oblasti dostupnosti, ale pozněvací návrhy musí být přiměřené a účelné. Pan Maštálka je stínovým zpravodajem pro GUE, ale není mu dobře, není, je nemocný, doufejme, že mm, bude brzy v pořádku a proto máme, dávám slovo zpravodajce ze Zelené. Děkuji, děkuji za opravdu tento velmi dobrý základ pro naši rozpravu. Samozřejmě, že vše, co děláme v souvislosti s tímto kodexem, i to, co jak si spadá pod pravomoce IMKA, tak samozřejmě vždy závislé na definicích a to je právě i to, proč vlastně s příslušným výborem spolupracujeme a spolupracovali jsme tak úzce. Eh, samozřejmě, že je dost relevantní, který legislativní návrh se týká kterých nezávislých eh, komunikačních služeb, ale ve chvíli, kdy hovoříme o digitálních kontraktech a o nařízení o ochraně osobních údajů, tak to jsou všechno legislativní legislativní pravidla, která musí být v souladu, jinak to nepůjde. A proto my si myslíme, že tady je poměrně dost oblastí, kde právě eh, ty individuální komunikační služby se hodně liší a proto by neměly nebo nemusí spadat do stejného režimu. A právě bychom podpořili i to, kdyby eh, počet jaksi těch eh, nezávislých komunikačních služeb eh, podléhal v podstatě nezávislým dalším autorizacím. A ve chvíli, kdy hovoříme o kódování, tak tady je to opět velmi eh, jaksi relevantní pro tyto komunikační eh, služby. Nicméně otázkou je, na základě čeho nebo pod jaký režim by to mělo eh, spadat. Eh, to znamená, že těch eh, komunikačních služeb je velmi mnoho, spadají do pravomoci různých výborů, i třeba z úhlu pohledu jaksi hospodářské soutěže, tak v podstatě jak by se mělo postupovat vlastně ve chvíli, kdy se někdy někdo přichází od jednoho poskytovatele služeb ke druhému, tak jakým způsobem by měly být převáděny různé údaje, včetně kontaktů. To znamená, já chci říci, že tady hovoříme o ECC a o různých komunikačních službách, které e, spadají pod ECC. To znamená, tady vlastně paralelně e, také e, pracujeme na legislativních návrzích, pod které by to mělo spadat, například co se týče těch digitálních kontraktů. Takže eh, v každém případě na tom pracujeme. Jsme také rádi, že zpravodaj vysvětlil nebo dovysvětlil v podstatě eh, všechna ta pravidla týkající se eh, odměňování. Nicméně si nemyslíme, že by to bylo relevantní vlastně právě pro přesně tento druh nařízení. Myslím si, že spíš jde o obyčové právo. Kromě toho je třeba se podívat na všechny ty prvky, které které jsou zpravovány individuálně, ty by neměly být jaksi součástí eh, nebo neměly by spadat pod, do rozsahu působnosti té, tohoto nařízení. A potom eh, například komunikační eh, služby, kdy se jedná například o aplikace, které mají v podstatě primárně jinou funkci, ale zároveň nabízí četovací služby, tak ty by neměly spadat pod tento kodex. Dále, co se týče těch ustanovení týkajících více postižení, tak tady si myslíme, že tady je to třeba formulovat lépe, rozpracovat lépe, to pokrytí by mělo být eh, lepší. Eh, chceme také ještě trošičku více, co se týče bezpečnosti, eh, například toho zakodování end-to-end, -to -end, takže to také musí být opravdu lépe v tom kodexu rozpracováno. A co se týče těch práv konečného eh, spotřebitele, tak také eh, souhlasíme s tím, co navrhuje komise. To znamená, tady potřebujeme posílení, ale zároveň musíme zajistit samozřejmě také eh, v podstatě fungování. To znamená, ano, intraevropské volání, ano, mělo by to být součástí tohoto návrhu. A dále, co se týče těch univerzálních služeb, tak tady naše stanovisko je takové, že formulace tohoto kodexu nesmí v podstatě podkopat ta ustanovení o neutralitě, která byla stanovena. To znamená, že místo nějakého výčtu eh, služeb, eh, které by měly spadat pod univerzální služby, tak my si myslíme, že tady by měl platit nějaký vyšší eh, princip, který se samozřejmě týká internetu a poté samozřejmě s pomocí Bereku podívat se na ty specifické rychlosti ukládání a stahování, protože to je něco, co je třeba aktualizovat velmi pravidelně, tak abychom v podstatě jednali v souladu s technologickým rozvojem a vývojem. Takže já si myslím, že tady už existuje poměrně dosyka, dosti vysoká míra konvergence eh, v souvislosti s tím, co navrhuje pan zpravuje, ale samozřejmě, že my také za nás pozměňovací návrhy eh, představíme a předložíme. Kajakalas, prosím. Děkuji ještě dvě krátké připomínky. Jedna se týká počtu těch nezávislých eh, služeb. Já si myslím, že to nesmí do rozsahu obsahu eh, spadat. Ale jaký je ten problém, který se snažíme vlastně vyřešit? Ve chvíli, kdy by mělo docházet k přestupování od jednoho poskytovatele ke druhému, tak tady by v podstatě žádné problémy existovaly. Neměly a to si myslím, že je velmi relevantní. Já jsem naslouchala tomu, co říkali stínoví zpravodové. A jedna otázka, eh, která se týká harmonizace, tak ta se ta spočívá v tom, že ve chvíli, v podstatě v tuto chvíli už máme přeshraniční služby. Takže tady jde o něco, co je velmi podobné všude. Takže to je přesně ten, to místo, to odvětví, kde můžeme opravdu dosáhnout absolutní harmonizace v oblasti služeb. Takže tady potřebujeme opravdu jeden soubor pravidel, který by měl fungovat úplně všude v eh, Evropě. A to je přesně, přesně ta oblast, kde by to tedy mělo, mělo fungovat a mohlo fungovat. Ale jinak eh, v každém případě, co se týče těch ostatních věcí, tak zcela podporujeme autora návrhu. A dále za komisi pan Vejza Tarava, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. My bychom samozřejmě rádi poblahopřáli za návrh, který autorovi k vypracování tohoto návrhu. Myslíme si, že je to velmi dobrý návrh a my si myslíme, že pan zpravodaj tedy vítá přístup eh, komise, státní zpravodajka vítá přístup komise, ale některé věce prostě vidíme jinak. Takže možná pár věcí eh, za nás. Takže my samozřejmě sdílíme to stanovisko, že tady chceme v této oblasti opravdu absolutní, totální harmonizaci, stejně jak říkala paní Kalas, protože tady hovoříme o službách, které jsou opravdu do velké míry přeshraničního charakteru a proto je velmi důležité tady zajistit zajistit opravdu rovné podmínky pro všechny poskytovatele služeb při poskytování služeb a také je třeba zajistit opravdu dobrou ochranu pro všechny uživatele. Samozřejmě, že v některých oblastech tady potřebujeme trošičku více flexibility, o tom jsme také v našem návrhu hovořili, ale my si myslíme v každém případě, že tady úplná harmonizace je důležitá. Vítáme také eh, ten přístup týkající se univerzálních eh, služeb, tady to zaměření na jaksi eh, přístup k internetu, který bude možný pro všechny, tak tady v každém případě je třeba dovysvětlit určité aspekty našeho návrhu. My jsme v žádném případě nechtěli podkopat pravidla neutrality, tak jak tady bylo jaksi naznačeno. Uh, protože tady ten účel přílohy 5 bylo to nastavit minimální úroveň přístupu k internetu. To znamená, že chtěli jsme tady minimální úroveň a proto jsme tady odkazovali na služby, které jsou v tuto chvíli již využívány většinou koncových spotřebitelů. To znamená, my jsme nechtěli říci, že pouze tyto služby budou spadat pod univerzální služby, ale jde o to zajistit tady dostatečnou kapacitu pro tento univerzální přístup k internetu ve všech členských státech. A poté je samozřejmě na členských eh, státech, aby zohlednili podmínky a okolnosti v jejich eh, příslušných státech. Ale šlo o to v podstatě zajistit, zajistit tady minimální úroveň přístupu k širokopasmovému internetu. Teď ještě co se týče vyloučení eh, některých eh, služeb, individuálních komunikačních služeb. My, když jsme vlastně ten návrh připravovali, tak jsme se nechali také vypracovat různé studie, podívali jsme se také na další studie a bylo dost očividné, že vlastně koncoví eh, spotřebitelé hodně využívají mezi jaksi komunikační eh, služby, které se odchylují od těch tradičních komunikačních eh, kanálů. Takže tady máme v podstatě ty nezávislé komunikační kanály, mezi nimi samozřejmě existují rozdíly a na to se rozhodně eh, komise chtěla ve svém návrhu zaměřit. To znamená, že tady máme počet, velký počet individuálních eh, komunikačních služeb, které v podstatě eh, eh, musí plnit jenom velmi omezené množství pravidel. Samozřejmě přístupnost, tak tady přístupnost měla být opravdu zcela jasnou povinností pro všechny poskytovatele těchto služeb. A také skutečnost, že někdy v budoucnosti koncoví spotřebitelé budou mít zařízení, eh, v rámci nichž už nebudou používat své tradiční telefonní číslo a i tito lidé musí mít přístup eh, ke službám nouzové pomoci. To znamená, že tady potřebujeme opravdu zajistit, zajistit i pro tato nová zařízení eh, do budoucna přístup eh, k nouzovým službám, k nouzovým hovorům. Takže tady je to určitě do určité míry omezené vlastně tímto předpokladem, ale rozhodně se na to můžeme ještě více dopodrobná podívat dále. Ještě jedno do vysvětlení. Hovořilo se zde o těch té směrnici týkající se digitálních eh, kontraktů. Eh, a chci říci, že tady děláme všechno pro to, abychom dosáhli koherentnosti a konzistentnosti a na tom jsme se už také eh, domluvili. Je třeba se podívat na to, jakým způsobem tyto ehm, v podstatě individuální komunikační služby měly fungovat v rámci té, tohoto návrhu. Co se týče eh, jak si tě, tě, toho předpokladu, ze kterého vycházíme tady u tohoto návrhu, tak tady to trošičku jinak, protože ten, to, ta směrnice o digitálních kontraktech se soustředí v podstatě na ta pravidla, kterými se eh, tyto smlouvy musí eh, řídit, tak tady tento návrh se v podstatě zabývá hlavně otázkou transparentnosti, která, které musí být dosaženo. To znamená, že tady opravdu k, k při překrývání dochází naprosto, naprosto uh, minimálně. To znamená, že ten rozsah působnosti a to zaměření vlastně těchto dvou uh, pravidel nebo těchto dvou legislativních návrhů je opravdu velmi odlišné a k překrývání dochází minimálně. Co se týče M2M, tak tady ještě opět do vysvětlení z mé strany. To, ten, tento návrh v podstatě, jak si jsem masově nezabývá právě tímto, tímto způsobem eh, komunikace. My se tady v podstatě zaměřujeme hlavně na dosažení a zajištění přístupu k těmto eh, službám a k signálu jako takovému. To znamená, my jsme se rozhodni, rozhodně jaksi ne, nechtěli nikdy soustředit na nic jiného. A co se týče těch eh, intraevropských krátkých telefonních hovorů, tak my se samozřejmě těšíme v následujících měsících na konstruktivní eh, vyjednávání o tomto. Eh, proč my jsme se rozhodli neregulovat ty eh, intraevropské telefonní hovory oproti tomu, na co jsme se zaměřili před několika lety, tak my jsme si uvědomili, v poslední, že v posledních letech my jsme v podstatě zjistili, že tady, jak si ti poskytovatele služeb už v podstatě v tuto chvíli nabízí náhradu jak si těch eh, tradičních komunikačních kanálů a proto i ti poskytovatele telekomunikačních služeb v podstatě eh, nabízí jiné balíčky a už tady v podstatě eh, si uvědomuje, že ty, ty alternativní způsoby komunikace existují a proto jsme se rozhodli, že to nejdůležitější, na co se musíme zaměřit, je to, aby každý občan, každý občan měl přístup k dostupnému připojení na internet a ve chvíli, kdy oni tedy tento přístup budou mít, tak se nebudou muset spodláhat pouze na tradiční eh, telefonní hovory, ale budou moci využívat jiné komunikační kanály a tímto chci říci, že se velmi těším na následující konstruktivní dialog. Tak já nevím, pokud chcete paní zpravodajko k tomu něco říci? Eh, já si myslím, že bychom tady mohli trávit celé hodiny touto diskusí, zejména když jsem slyšela, jak komise vysvětluje některé z ustanovení, které navrhuje. Ale myslím si, že rozhodně v blízké budoucnosti na to budeme mít čas. Eh, pouze bych to shrnula tak, že souhlasím a, a mm, s tím, že budeme řešit ty problémy tam, kde jsou a uvědomujeme si, že tady diskutujeme o něčem, co musí obstát v budoucnosti. Eh, musí to být eh, také dobrá legislativa, tak říkal Lambert. A mnozí z vás tady také hovořili o jedné věci, o spolupráci s ITRE. Já jsem v úzkém kontaktu eh, se spravodajem ITRE. Jsou to důsledky pro nás, pro oba. Musíme dosáhnout konzistentnosti, nejenom pokud jde o tento text, ale i o jiné jiná témata, jiné texty, které s tím už souvisí. A už jsme měli eh, zasedání stínových zpravodajů výboru ITRE, kde jsem se účastnila a budeme i nadále na tom velmi intenzivně spolupracovat. Nebudu se pouštět eh, do podstaty, protože jinak bychom to opravdu ještě protahovali po dlouhé hodiny. V každém případě vám děkuji za vaše připomínky a budu se těšit na pozměňovací návrhy. No, děkuji. Eh, zpravodajce závěrečná lhůta pozměňovací návrhy 10. května, 10. května zvážení je potom 10. června a 21. a 22. června se bude hlasovat na našem výboru a v červenci potom bude hlasování na ITRE. Takže vám děkuji za všechny příspěvky, děkuji komisi a teď se dostáváme k dalšímu bodu na programu a to je eh, e-card Evropské služby, společná diskuze, výměna názorů eh, o legislativních návrzích a prezentace hodnocení eh, dopadu COM. Ehm, vidíme, že tady máme naše zpravodaje a proto bez prodlení vyzvu komisi, aby podala stručné vysvětlení a, a potom dám slovo zpravodajům. Nejprve tedy komise. Dobré dopoledne, paní předsedkyně. Eh, já se tady rychle proklikám těmi slajdy. Ehm, budu eh, hovořit eh, o souvislostech. Komise obvykle předkládá návrh na nějakém zvláštním a potom na nějakém jiném eh, zasedání posouzení dopadu, ale protože jsme neměli mnoho času, tak jsme si říkali, že by mělo větší smysl, kdybychom na společném zasedání rovnou probrali i posouzení dopadu, abyste pochopili, jak komise dospěla ke svému návrhu. Řečník hovoří mimo mikrofon. Prezentace je rozdělena na tři části, mám 20 minut, jak jsem pochopil. Pokud byste chtěli, abychom eh, to prošli rychleji, tak mi řekněte, já se eh, já i tak budu muset to procházet poměrně rychle, protože je tam mnoho slajdů. Ehm, nejprve tedy posouzení dopadů a kam nás to vedlo rám, a jaký je rámec pro posouzení dopadů a potom návrhy, eh, které eh, v lednu přijala komise, pokud jde eh, o Evropský elektronický průkaz služeb. Nejprve tedy posouzení dopadů Komise tady přikročila k velmi pečlivé analýze směrnice o službách z roku 2006 a z této analýzy vyplynulo, že je tady velký potenciál, jsou tady různé odhady, ale asi a, a, to, co by z roku že asi jedna polovina z těch přínosů směrnice 2006, těch potenciálních přírostů, je pro eh, pracovníky nedostupná a je to zejména patrné v oblasti služeb. Jsou tady problémy pro přeshraniční obchod, poskytování služeb mezi eh, různými zeměmi ehm, i pro malé střední podniky pokulhává a eh, to vede k tomu, že investic je také méně, než by mělo být a to vede k vyšším cenám pro spotřebitele, k menší eh, volbě produktů. Eh, iniciativa se zaměřila ne na všechny eh, odvětví služeb, ale jenom na některá. Zejména jde na Jde o obchodní služby, to je velmi široké pole, engineering, eh, účetnictví, architektura a eh, mm, různé konzultace pro eh, podniky a potom stavebnictví. Prosím o další slide. Nevím, jestli je to dobře vidět, ale my jsme tady chtěli čísly a fakty doložit, jak je tady relativně málo obchodu, který přezraničně probíhá, pokud jde o e, služby, obchodní služby. A dole tam vidíte, že je tady pouze 1% přezhraničních e, služeb, pak ta druhá část se týká investic. Um, 5 přeshraničních investic probíhá právě v oblasti stavebnictví, pak je tam samozřejmě eh, také účetnictví a tak dále a ty hor, horní um, um, sloupce, tak uh, tam je třeba investice do výroby a tak dále. Takže uh, tady uh, je vidět určitá tendence. Posouzení dopadů tady vytyčilo co způsobuje problémy. Omezuje se přeshraniční obchod v klíčových eh, odvětvích služeb. Myslíme si, že jsou tady čtyři takové eh, důvody. Je tady nejistota, složité administrativní eh, záležitosti přeshraničně, potom nedostatek strukturovan, mechanismu pro strukturovanou eh, spolupráci v současné směrnici o službách. Není tam strukturováno, jak by ta spolupráce měla fungovat. A pak jsou tady specifické věci, které se týkají nejistoty a pokrytí v oblasti pojištění v rámci těch přeshraničních eh, procesů. Potom se identifikovalo, že národní regulace, eh, zejména pokud jde o podniky, nejsou harmonizované a to má samozřejmě negativní dopady na to, jak mohou eh, podnikatelé fungovat a to má dopady pro spotřebitele. Tady vidíme čtyři hlavní příčiny problémů, co o tom říká posouzení dopadu, pokud je o tu nejistotu a složitou administrativní situaci, ten problém, a už se to tady eh, říkalo několikrát, eh, zmiňovaly se o tom eh, zainteresované subjekty, že je obtížné pochopit pravidla, co platí, a potom, eh, když už se ví, jaká jsou pravidla, tak je to velmi složité, slouhavé, velmi často stejné dokumenty se musí zasílat různým orgánům, různým úřadům, někdy se vyžadují překlady, certifikace, to vše je velmi, eh, je velmi nákladné a, a stojí to mnoho času. Potom eh, v rámci směrnice o službách, tak tam není dovoleno Eh, aby vše fungovalo eh, hladce, není to tam umožněno. No, eh, Není možné zkrátka obcházet ta pravidla, která existují, i když je to složité, i když e, jsou složitá. Dále, nedostatek e, spolupráce nebo mechanismu strukturované spolupráce v rámci té současné směrnice o službách, malá, malá výměna informací mezi členskými státy a, a není tady jasný rámec, který by vytyčoval, jak taková spolupráce v oblasti výměny informací má probíhat. Zvyšuje to břemeno pro poskytovatele služeb a Mm, domovský členský stát, ten je jaksi úplně ignorován v celém tom procesu, i když by vlastně měl sehrávat úlohu a, a, a mm, zkrátka je potřeba neustále ty e, informace vyžadovat znovu a znovu a to je pro všechny strany zatěžující. E, dále pojištění v těch e, přes hraničních procesech. Jsou tady různ, velké rozdíly v požadavcích různé členské státy, eh, pokud je například o profesionální zodpovědnost, což je velmi důležité třeba pro eh, obchodní sektor nebo stavnictví. Tam není jasné, jaký má být režim pojištění, co je k dispozici, jak je to pokryto, co je tím pokryto a když jsou služby pojištěny, tedy pardon, když fungují služby v zahraničí, tak není jasné, jestli jsou pokryty tím domácím pojištění a tak dále. A spotřebitelé sami eh, někdy velmi váhají, zda a eh, využít služby nedomácího poskytovatele, když se nejsou jisti, eh, že je tento poskytovatel dostatečně pokryt pojištěním. Takže tím se dostáváme eh, k poslední příčině problému a to je národní regulace, národní pravidla ve službách klíčových, nebo v klíčových eh, obchodních službách to identifikovali zúčastněné zainteresované subjekty. Samozřejmě, že je tady složitá legislativní situace a některé třeba obchodní, architektonické, inženýrské služby to identifikovali jako jednu z hlavních bariér pro poskytování svých služeb v zahraničí. Další eh, bariéra Eh, která omezuje přeshraniční obchod a investice, s ní omezuje to produktivitu a vede to k vyšším cenám a to samozřejmě má na vliv eh, i na to, jak to potom eh, využívají spotřebitele. Je to mm, pro ně zkrátka nákladnější a mají menší paletu produktů k dispozici. Tak jaké jsou tady alternativy politik? My jsme tady eh, chtěli mít eh, eh, takovou tady tu kartu a chtěli se to, byla tady snaha to otestovat, Oficiálně se tomu říká e-card a tím by se vytvořil elektronický postup na evropské úrovni, jednotný postup. Pokud si něco takového přejete, tak o potom můžete požádat a, a musíte prokázat, že máte řádné sídlo ve své domovské zemi. A potom tady musí být interakce pouze s jedním úřadem v vašem jazyce, karta by byla vydána vaším členským státem, platilo by to v celé EU a členský stát, kde chcete ehm, poskytovat službu přesto, bude mít platné vlastní procesy pro povolení ehm, v rámci této jednotné karty, ehm, tedy pokud tedy víte, že musíte projít všemi těmito postupy toho cílového státu, tak um, je to tedy tato alternativa. Potom druhá alternativa e-card se zvýšenou administrativní zjednodušeností, s úlevami. E, je to, zachází to dále než ta první alternativa, e, je tam pořád ten jednotný prostup a tak dále a tak dále, ale tato alternativa by umožňovala začít poskytovat služby v domovském člensk, eh, pardon, v hostitelském členském státu, ale ehm, tento stát by na to přistoupil, pokud tam budou příslušné důvody, že ty služby jsou ve veřejném zájmu a tak dále. Byly by tady také, také technická zařízení, eh, která by souvisela třeba s vysíláním eh, pracovníkům návaznosti na tento průkaz. Potom jsme tady měli třetí alternativu a to zkrátka ještě navazuje na alternativu 2a. Je tady celá řada aspektů, které by měly být eh, ošetřeny. Eh, týkalo by se to disproporcionality některých regulačních eh, přeshraničních postupů. Eh, tady by se to eh, omezilo pouze na eh, některé služby, jako architektonické a tak dále. A jsou tady uvedeny různé alternativy, které hostující členský stát může požadovat. Potom čtvrtá alternativa politiky, tedy Tady to jsou takové aspekty, které by umožnily přístup, pokud jde o pojištění. To jsem už zmínil jako stroj problémů, takže tady by vlastně byly informace o pojištění a byl by tady, um, bylo by to harmonizovanější, hm, ty požadavky na pojištění a byly by tady i požadavky na profesionální organizaci eh, v té hostující zemi aby tady byl přístup ke skupinovému pojištění, pokrytí pojištění. A týkal by se to i tedy osob ze třetích zemí. A tím už se dostáváme ke čtvrté alternativě, tedy možnost politiky číslo čtyři. tady jde o harmonizaci požadavků. A to snižuje regulační rozdíly, stahuje se to na engineering, účetnictví, architektonické služby a šlo by o částečnou harmonizaci eh, pravidel eh, a eh, tady samozřejmě je mnoho rozdílů a to by se harmonizovalo poskyt, a pokrývalo by to také domácí e, poskytovatele, protože pravidla o harmonizaci se týkají i jejich působení, stejně tak jako přeshraniční působení. Všechny další alternativy domácí poskytovatele vlastně nechávají stranu a nedotýkající, nedotýkající, nedotýkají se jich. E, takže k jakým závěrům to pro komisi vedlo? Komise z toho vyvodila, že nejlepší by bylo udělat určitou směs všech těchto politických alternativ. Ehm, dvě A, Evropský elektronický průkaz služeb, kde by se to vlastně nedotýkalo regulačních aspektů a Zároveň by tam byla zařízení nebo nástroje, která by usnadnila eh, přístup k pojištění v těch přeshraničních situacích. Návrh, eh, který jsme eh, předložili, tedy směrnice i nařízení. Ehm, to nesouvisí s posouzením dopadu, tam jsou opravdu právní požadavky a je to směs obou těchto přístupů a komise rozhodla, že regulační aspekty um, se budou uh, řešit a hodnotit po provádění toho prvního kola, které se zatím zaměřilo pouze na administrativní překážky a potom uvidíme, zda bude možné zajít dále a, a řešit další uh, bariéry a náš komisař eh, několikrát řekl, že to je takový zacílený přístup a my uvidíme, eh, kam až zajdeme a možná, že potom odstraníme některé z překážek, kterým jsme se zatím nevěnovali. Tím se dostáváme eh, za Eh, k těm eh, úvahám eh, za tímto návrhem, co nás k tomu vedlo. Tedy oč šlo, a pokud jde o evropský elektronický průkaz, my nechceme nějak od znovu otevírat eh, směrnici o službách, ta byla před 11 lety vyjednána a toto zůstává v jejím rámci. Tehdy to vyjednání stálo mnoho úsilí a já jsem tady tehdy byl a vím, že to bylo nesmírně obtížné a někdy to bylo dokonce bolestivé a komise se rozhodla, že směrnici o službách nebude znovu otevírat. Ale jak jsem již uvedl dříve, potenciální eh, výhody eh, směrnice o službách zatím nebyly plně vyčerpány a my jsme se tedy rozhodli, že ta směrnice bude nyní plně zrealizována. Zatím nestačí mechanismus pro prosazování, proto jsme rozhodli, že potřebujeme konkrétní eh, specifickou akci a nenechat to v té podobě, jak to bylo dosud. Je tady velký potenciál pro růst, který zatím ještě nebyl vyčerpán. Více než deset let jsme diskutovali s členskými členskými státy o tom, jak um, posílit implementaci. A členské státy souhlasily v komisí s tom, že je potřeba to vyvinout větší úsilí. Uh, neschodli jsme se vždy na tom, co by mělo být učiněno a nyní je tady možnost uh, přijít s konkrétními legislativními návrhy ke zlepšení a klíčová ustanovení uh, by se měla týkat usnadnění a v tuto chvíli zatím ještě není možné ty věci prosazovat. Je tam například bod pro jednotný kontakt a tam eh, se to vlastně rozběhlo eh, do takové spolupráce. A my tady máme eh, Evropský profesní průkaz také a, a to funguje a Myslíme si, že průkaz, evropský profesní průkaz by měl být inspirací, protože evropská elektron, evropský elektronický eh, průkaz eh, služeb eh, něčím obdobným, měl by z toho, mohl by se tím inspirovat. Měli jsme celou řadu konzultací a workshopů, myslím se všemi zúčastněnými stranami. Mnohokrát od roku 2014 skutečně proběhly různé konzultace, i písemné, workshopy, semináře a nemyslím si, že eh, komise může být legitimně obviněna eh, z nekonzultování všech zainteresovaných eh, zúčastněných stran. Eh, to je potvrzeno i tím, že poskytovatelé služeb stále ještě čelí překážkám při rozšiřování svých, svého podnikání a nikdo neříká, to je dobře. Naopak, naše vlastní iniciativa by měla řešit nejdříve ty nejběžnější překážky, um, o nichž tedy poskytovatelé hovoří, já jsem o některých již hovořil, nejistota, eh, pokud je o požadavky a po postupy, co vlastně se má dělat, aby to bylo eh, právně správné. Neexistuje skutečná spolupráce mezi národními eh, úřady a orgány, která by usnadnila život poskytovatelům služeb a skutečně národní úřady kontrolují nebo kontrolní orgány, tady mnoho podnikatelů ehm, poukazuje na nedostatečné elektronické propojení a ehm, některé členské státy stále ještě požadují od poskytovatelů papírové eh, dokumenty ehm, místo elektronických a to je skutečně brzda eh, podnikání. Prodlužuje to postupy a Často jsou tyto požadavky velmi přísné, eh, ty dokumenty musí být um, eh, potvrzený, ověřený, přeložený a tak dále. A nyní eh, návrh jako takový. Mám k tomu čtyři průsvitky, které nám objasní ty hlavní mm, principy návrhu. Doufám, že to ještě se mnou vydržíte. Jaké jsou hlavní cíle? Cíle návrhu elektronického průkazu služeb. Jde o administrativní zjednodušení a odstranění nejistoty pro poskytovatele eh, při eh, přeshraničních ehm, eh, postupech a také při investicích do jiné země, usazování se tam. A také jde o prohlubování důvěry a zvýšení míry informovanosti mezinárodními úřady jednotlivých členských států. Navrhu navrhujeme eh, jednotný elektronický společný evropský postup. To bude jakási nová elektronická platforma propojená se eh, stávajícím systémem IMI tržním informačním systémem, který již propojuje národní eh, úřady a eh, my bychom toho chtěli ještě více využívat. Uvědomujeme si, že stávající i mi nedostačuje pro elektronický průkaz služeb eh, stávající rámec Eh, respektive elektronický průkaz bude eh, eh, nabízen zejména stavebnictví a to pokrývá asi jednu čtvrtinu všech aktivit služeb Evropské unii, která je pokryta směrnicí o službách můžete jako poskytovatel služeb o elektronický průkaz požádat. Pokud nepotřebujete takovýto průkaz, nemusíte. To znamená, eh, může to být také považováno za příšerné břemeno eh, eh, pro malé středně velké nebo přeshraničně podnikající subjekty. Tyto, ty poskytovatelé, které, kteří chtějí jít do zahraničí, budou mít k dispozici jedno kontaktní místo navržené domovským státem, s nímž tedy mohou interagovat eh, v, ve svém jazyce, místním jazyce. Ehm, pak ehm, dochází k výměně informací mezi domovským státem a hostitelským státem. To je ten, který eh, stanovuje požadavky, kde vlastně přeshraniční poskytovatel služeb eh, chce působit na ty kontakty mezi hostitelským členským státem a domovským státem eh, už budou navázány na základě předem stanoveného seznamu požadavků, to znamená, co musí poskytovatel služeb zajistit v rámci dané eh, činnosti nebo poskytování služeb a co musí předložit. To se různí podle hostitelských států a proto neexistuje jednotný elektronický průkaz pro 28 členských států. Každý členský stát má e, jiné požadavky. My se toho vůbec nedotýkáme. My chceme pouze zajistit zjednodušení administrativy a těch správních prostředků a elektronický průkaz. Průkaz se bude, bude také vycházet z výměny dat, nikoli dokumentů, překladů a tak dále. Alespoň v drtivé většině takto elektronický průkaz funguje. A jak jsem již uvedl, prosím o další folii pokrývá to dva aspekty přeshraniční činnosti, to znamená jednak dočasné poskytování, přeshraniční poskytování služeb. Tady máme určité časové horizonty. Vydání elektronického průkazu v zásadě musí proběhnout do 3 až 5 týdnů včetně tedy poskytnutí dalších informací, je-li to zapotřebí, je to komplikovaný systém, ale v zásadě musí existovat velmi dobré důvody, proč poskytovatel služeb nezíská elektronický průkaz, o něž požádal do pěti týdnů. Tam musí to být velmi dobře odůvodněno. Pokud jde o sekundární usazení se v jiném členském státu, to znamená, pokud tedy subjekt chce investovat v další eh, členské zemí, zemi, vytvořit tam pobočku, to bude trvat 7 až 10 týdnů. Pouze ve výjimečných případech eh, nezískáte tento průkaz eh, do té doby ale samozřejmě musíme zajistit i určité pojistky a kontroly. Jak domovský, tak hostitelský stát může požádat poskytovatele služeb, aby objasnil informace, který, které poskytl. Proto tady panuje určitá míra nejistoty, pokud jde o to časové trvání. A jestliže domovský členský, promiňte, jestli hostitelský členský stát se skutečně domnívá, že ten eh, poskytovatel služeb eh, který je, působí v jeho zemi, skutečně má určité problémy, lze tedy pozastavit nebo zrušit ten vystavený elektronický průkaz služeb jemu určený. Další folie. Jak to souvisí s vysíláním pracovníků? Všichni asi znáte to, to cholostivé téma Eh, v určitém smyslu to vůbec nesouvisí s vysíláním pracovníků. Komise se rozhodla, že směrnici eh, že se nebude vůbec dotýkat směrnice o vysílání pracovníků. To určitě potěší řadu členských států, protože jsme o této směrnici již dlouze diskutovali. Takže elektronický průkaz jako takový se nedotýká vůbec vysílání pracovníků. Nicméně, nicméně, Dotýká se toho v tom smyslu, že určité informace, které jsou užitečné pro vysílání pracovníků, jsou také nutné e, při poskytování služeb přeshraničně nebo dokonce e, zřizování pobočky. Tady požadujeme určité deklarace, respektive doklady, pokud jde například o profesní způsobilost a ty dokumenty mohou být také postupovány elektronicky, může tam být umístěn odkaz na národní úřady, e, členské státy, pokud si to přejí, mohou propojit svůj, své administrativní systémy vysílání pracovníků s webovou stránkou elektronického průkazu služeb. To je optimální řešení, které budou členské státy mít, budou-li si to přát a jak jsem již eh, předeslal, usnadníme také problematiku ehm, pojistného krytí pro poskytovatele služeb, protože existuje ustanovení, že poskytovatelé pojištění musí poskytnout informace o již poskytnutém pojistném krytí pro poskytovatele služeb v jeho domovské zemi a tato informace je důležitá z hlediska tedy nároků a vůbec profesní historie poskytovatele služeb. Poskytovatel pojištění eh, musí vzít potaz mm, vlastně té, v tuto histori- musí vzít tuto historii v potaz. Tady nestanovujeme žádné sazby nebo ceny, ale mm, žádáme, aby nedocházelo k diskriminaci, zejména v případě, kdy profesní organizace, například obchodní komora, nabízí pojištění eh, zahraničním subjektům, tak eh, musí vlastně nabízet eh, toto pojištění za stejné služby jako svým vlastním. Nesmí tady docházet k diskriminaci. Děkuji. Děkuji vám za toto velmi podrobné vysvětlení a nyní mám eh, dva eh, tazatele eh, a také naš, dávám slovo naší zpravodajce Elis. Děkuji vám. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také zástupci komise. Snad bych krátce posečkala, aby všichni měli šanci nasadit si sluchátka abyste eh, mi také rozuměli. Takže ještě jednou srdečně děkuji nejprve komisi za toto uvedení do problematiky. Myslím, že eh, je vždy záhodno prověřit, zda došlo k eh, hodnocení dopadů. Tomu není tak vždy, ale v tomto případě to proběhlo. A dnes eh, ve výboru IMKO hovoříme vůbec poprvé o tomto návrhu. Tedy o tom, jestli má být zaveden evropský elektronický průkaz služeb, který eh, bude moci být eh, používán přeshraničně. Zajímavý je samozřejmě i zajímavé je ten, je ten spra- pardon, to správní nebo administrativní pozadí. Eh, v rámci volného pohybu zboží eh, jsme již zaznamenali, že se stalo mnohé, ale v rámci výměny služeb ehm, máme co dohánět. Eh, máme tady směrnici o službách z roku 2006, která ehm, je již více než 10 let stará a Vidíme ale, že její potenciál zatím nebyl zcela vyčerpán, využit. A důvodem je určitě i to, že členské státy se nepostaraly o dobré provádění této směrnice naší snaze o zlepšení eh, regulace a legislativních postupů mám za to, že je-li to zapotřebí, tak bychom skutečně měli přijímat nebo vydávat nové předpisy. Komise se zmínila o směrnici o službách, o jejím obtížném provádění. Nutno ale také uznat, že určité věci jsme již uskutečnili. Existují například ony kontaktní místa a e, e, jiné aspekty, ale pokud jde o plné provádění, tak eh, eh, tady ještě zaostáváme. Komise eh, zdůvodňovala, že je to obtížné, ale já se ptám, proč se nesoustředíte na zlepšení provádění? Nemohli byste v této oblasti sehrát větší roli? Možná, že je to komplikovaná otázka, ale pokud bychom zajistili lepší provádění, možná bychom nepotřebovali onen elektronický průkaz služeb. Ta myšlenka mm, elektronického průkazu, že e, zajišťuje nebo přináší více šancí, lepší konkurenceschopnost, eh, rychlejší digitalizaci, to je všechno pravda, ale eh, důležité také je zajistit, aby tato, eh, tento elektronický průkaz skutečně přinesl sebou přidanou hodnotu pro subjekty. Já jsem hovořila s celou řadou zástupců zúčastněných subjektů, hovořila jsem s nimi o možném potenciálu tohoto průkazu a opakovaně jsem zaznamenala, že se právě oni ptali po přidané hodnotě tohoto průkazu. Právě zástupci stavebnictví, o kterém jste hovořil, to je jedna z cílových skupin této legislativy. V, té, v tomto odvětví um, jsem zaznamenala velmi kritická vyjádření na adresu e, tohoto elektronického průkazu. Je pravdou, že to má být dobrovolná věc, ale pokud cílová skupina sama nevidí užitek e, této inovace, tak e, se ptám, kdo bude využívat tento průkaz. A pak ještě další otázka. Jaké prahové hodnoty tady budou stanoveny? a jak budeme odbourávat eh, překážky. Hovoříte o tom, že elektronický průkaz má být skutečně fyzický průkaz. Jsou ale úvahy o tom, že by stačilo, aby existoval pouze v digitální podobě. Takže zbývá ještě řada věci, které musíme definovat, také e, zajištění právní jistoty, aby každý věděl, co e, má od tohoto průkazu očekávat. Komise také poukázala na to, že tento průkaz e, by měl řešit zejména administrativní problémy. To je určitě oprávněná mm, věc, oprávněné přání, ale Současně bychom neměli zasahovat do eh, eh, rozsahu stávajících ustanovení, zejména pokud jde o dumping a eh, vysílání pracovníků. Zde potřebujeme určité kontrolní mechanismy, abychom zabránili podvodům i zneužívání. Také ten rozsah nebo dosah toho průkazu je zajímavá věc a neměli bychom si nic nalhávat. Vždy budou existovat určité prahy nebo překážky, eh, které tento průkaz nepřekoná. Bylo nebo bude zajímavé také vyslechnout si názory stínových zpravodajů. Ostatně eh, 21. června by v našem výboru mělo eh, proběhnout slyšení na toto téma, kdy budeme moci pokládat otázky a vyslechnout si názory zúčastněných stran. A sama za sebe bych ještě chtěla zdůraznit, že se zpravodajem pro tuto směrnici budu těsně spolupracovat v zájmu zdárného výsledku. Děkuji. Děkuji, děkuji našem zpravodaju za směrnici a paní Lokard, pane Lokarde, teď v tuto chvíli za nařízení. Ano, děkuji paní předsedkyně. Vy jste v jednu chvíli v podstatě zmínila jednu věc, proč jsme vlastně dva zpravodajové a k tomu se rozhodně vrátím. Uh, Tady si myslím, že je to třeba jednoduše dovysvětlit. Děkuji, děkuji komisi za tuto velmi, velmi dobrou prezentaci, která byla opravdu velmi důležitá pro to, abychom si uvědomili vlastně, v čem spočívají ty hlavní eh, problémy. Já jsem jeden z těch členů, eh, kteří zde byli i v průběhu té eh, rozpravy, kterou jste zmínil, 6-7, bylo to před 6-7 lety, když jsme se bavili o této směrnici, protože spousta práce, kterou jsme vykonali tady v tomto výboru, tak eh, byla nadále samozřejmě eh, využita a my jsme hodně hovořili o důležitosti té implementace celé směrnice. Takže tady jsme, sedm let poté, kdy jsme se o tom bavili poprvé. A proč proč tady to zmiňuji? Proč si myslím, že je to důležité zmínit? Protože já si myslím, že to by mohl být jeden z argumentů pro zavedení takovéto eh, karty, protože vypadá to, že prostě neustále jenom povídáme, povídáme, povídáme a na úrovni členských států ještě nebylo učiněno nic pro to, aby eh, v podstatě se něco změnilo. To znamená, že i my tady s tím musíme něco udělat. Takže já v každém případě jsem pro, proto abychom něco udělali. A chci také říci, že tady nejde o novou, nový legislativní e, návrh, i když samozřejmě souhlasím s tím, co zde bylo řečeno, to znamená, že některé oblasti jsou takzvaně přelegislovány. Takže já si myslím, že tady musíme udělat všechno pro to, aby ta administrativní zátěž, které čelí podniky, nebyla ještě vyšší. A já se ptám, eh, v tuto chvíli chce to vůbec někdo tady? Protože možná, že když bychom se snažili najít odpověď na tuto otázku, tak bychom se možná mohli dostat blíže k, tom, eh, k té odpovědi na to, co je vlastně důležité pro tuto oblast. Ano, Myslím si, že karta by mohla fungovat, ale potřebujeme tady ještě trošičku více do vysvětlení a pokud by to do vysvětlení nebo do vyjasnění mohla přinést tato karta, tak ano, v pořádku, já souhlasím eh, s tím, že musíme být co nejpraktičtější. Musíme se soustředit na to, co je proveditelné a co může fungovat. To by bylo rozhodně i i můj eh, přístup eh, v nadcházejících eh, jednáních. A vy se správně už zmínili, Myslím si, že čísla hovoří sami o sobě 70% v podstatě eh, všech poskytovaných eh, služeb, eh, které tvoří národní HDP, jsou vnitřní, vnitrostátní poskytované služby a pouze 5% jsou přeshraniční služby. A já opravdu věřím v hospodářskou soutěž, protože když hovoříme o rozsahu působnosti, tak my jsme se samozřejmě už s některými zúčastněnými těmi aktéry setkali a já jsem byl v podstatě dost překvapený z toho, že eh, jsem zažil v podstatě mm, dost agresivní reakce na tuto myšlenku, minimálně ze strany některých eh, zúčastněných stran. To znamená, že já si myslím, že je třeba zajít tady ještě více do hloubky. Co to, co to vlastně všechno bude znamenat pro pro tyto uh, zúčastněné strany. Eh, samozřejmě Evelyn tady hovořila o tom také, že jde o dobrovolnou iniciativu. To znamená, že já si myslím, že jednou z těch odpovědí by mělo být, a to jsme viděli i v té prezentaci, tak tady jeden z těch argumentů je v podstatě jednoduše ten, že v některých oblastech chybí ta hospodářská soutěž. Eh, to znamená, že tady, eh, tady je třeba ještě do vysvětlení. A jelikož tady mám dánské publikum, tak bych v tuto chvíli přešel do dánštiny, takže vám dám chvilinku, abyste si nandali svá sluchátka. Dobrá, takže jak jsem již eh, říkal před chvílí, pokud bychom byli schopni dát dostatek argumentů pro to, proč potřebujeme nařízení i směrnici pro oba dva tyto typy legislativy. Proč, proč jsme to mu tedy tak, proč jsme tak učinili? Proč jsme tak postupovali? Já jsem tady jeden ze zpravodajů. Tak to je, to je něco, co si myslím, že bychom měli lépe vysvětlit a vyargumentovat. A jedna z věcí, která se hodně týká Dánska. Uh, v Dánsku máme takzvaný červený rejstřík. Něco, co, čeho, če, čeho se můžou podniky stát součástí a je to opravdu velmi důležité právě pro dánské politiky, že v podstatě jsou schopni kontrolovat eh, tento eh, rejstřík. To znamená, že tady v podstatě musíme zodpovědět hlavně na tu otázku, zdali tento červený rejstřík by by bylo možné používat i v rámci této nové legislativy. Já bych poprosila zástupce Evropské komise, aby eh, rozhodně na tu otázku týkající se červeného rejstříku eh, odpověděli později a teď dám slovo EPP. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. My máme dva stínové zpravody. paní Koraca byl tady nemůže být a ještě kolega, který přijde trošičku později, ale jelikož jste mi dala slovo, tak já tady mám tři poznámky. A teď budu hovořit tady německy, pokud mi to dovolíte, paní předsedkyně, protože to bude pro mě jednodušší. V první řadě bych velmi rád poděkoval oběma spoluspravodajům za jejich vlastně přístup k této elektronické kartě, protože já si myslím, že nikdo v tomto výboru má pochybnosti o tom, že vnitřní evropský trh musí být ještě vylepšen v některých eh, aspektech, ale je třeba eh, činit tak, tak, aby se ta situace v opravdu zlepšila a abychom tím nenavyšovali administrativní zátěž. A co je pro mě jako poslance z přezahraničního regionu důležité, je ta skutečnost, že je třeba se uvědomit a uvědomujeme si to bohužel, že vnitřní trh od roku 2006 od uvedení směrnice eh, o službách se nestal jednodušším. Opravdu není jednodušší ani pro podnikatele, ani pro pro kontrolory. To znamená, že se to zhoršilo po tom roku 2006 a teď je třeba si postavit tu otázku, proč. Ehm, je to tou směrnicí, nebyla dostatečně e, dobrá, mohli bychom o tom hovořit opravdu velmi dlouho, ale co se týče trhu pro služby, tak ta situace v tuto chvíli rozhodně není uspokojivá. A teď já se ptám, zdali tyto návrhy týkající se Evropského elektronického průkazu služeb, zdali tady může tedy vést e, ke zlepšení. má. Máme tady ten evropský profesní průkaz, máme tady tu směrnici týkající se uznávání eh, evropských kvalifikací, máme tady i ty relevantní kontaktní osoby, máme tady informační systémy a teď tady tedy by, měla ten, by měl tento evropský elektronický průkaz služeb toto všechno vylepšit. A zdále se ptám, je to opravdu dobře promyšlené? Ptám se, malý podnik, který má 10 eh, zaměstnanců, a poskytne eh, eh, službu do zahraničí, tak teď si představte, že tam nejede pouze eh, ředitel, vedoucí toho podniku a tento ředitel tedy jede do toho druhého státu ještě se svými zaměstnanci, protože to je normální, že nejede sám, ale jede se svými zaměstnanci, no tak tady vstupuje do hry opět ta směrnice týkající se vysílaných pracovníků, takže tady se to opravdu extrémně komplikuje. A proto já si opravdu nemyslím, že ty tyto současně předkládané návrhy tu eh, směrnici nebo tu situaci zlepší. Ale eh, byl bych velmi rád, kdybyste dali slovo poté ještě paní Rosaty, která přijde později a která by se k tomu ještě vyjádřila. Děkuji, děkuji. A teď za SAD bude hovořit Virginie. Katrin, merci. Děkuji, Katrin. Děkuji komisi za její prezentaci, děkuji zpravodajům za vyjadření stanoviska. Tato analýza dopadů mě opravdu zaráží v mnoha ohledech. Mám pocit, že tady všichni máme krátkou paměť a tato analýza dopadů podle mě neodpovídá na dvě zásadní otázky, a to je um, operační vhodnost takového ustanovení. To je první otázka. Andreas to připomněl. Máme už celou řadu povinností které uvaluje směrnice o službách na přístup. Um, jsou tady asi legitimní požadavky, eh, protože prošly testem provádění směrnice eh, a v podstatě to odůvodňuje ty požadavky pro bezpečnost potřebitů a tak dále. Takže to je opravdu oprávněné, ale ten přístup by měl být usnadněn, zejména v rámci toho jednotného okénka směrnice o službách, kde by měly být všechny požadavky, eh, by se měly zveřejňovat a zároveň eh, by tam měly mm, probíhat i formality. Provádění ovšem eh, není tak účinné, jak bychom si přáli, ale žádná velká prohlášení nám nepomohou. Já vám mohu říci, že tady je opravdu velký rozdíl v tom, jak členské státy provádějí tato ustanovení. Možná, že pro komisi um, to není zase tak závažné, pro komisi, která má vlastně nad tím dohlížet, ale ono je to složité a vy říkáte, že je to složité, ale vlastně mm, to neřešíte. Vy tady vytváříte nový nástroj a nové požadavky a tím se vlastně eh, vzdá. A zároveň se vzdáváte toho prosazování skutečné funkčnosti té směrnice. Takže tady vlastně eh, už máme obrovský systém nejrůznějších požadavků a možná, že bychom nejprve je měli prosadit, eh, měli by, mělo by být o nich dostatečně informováno tak aby podniky opravdu mohly e, fungovat na společném trhu, pouštět se do zahraničí. Takže to, co už existuje, to by mělo být e, e, opravdu propagováno a dobře prosazeno a neměli bychom si vymýšlet nic nového. Takže já potřebuji nějaké hmatatelnější fakta o tom, jaká je situace. Ta situace je velmi různorodá a já bych si přála, kdyby to bylo vše jasnější. Potom si také kladu otázku eh, té politické eh, oportunity, vhodnosti toho, co tady děláme. Musíme si uvědomit, v jakém kontextu jsme. Samozřejmě je eh, složité Eh, tady přeshraničně fungovat, to je legitimní, ale zároveň je tady také eh, sociální dumping, velká eh, konkurence a to také nekalá konkurence na evropském trhu. Nemůžeme předtím zavírat oči a dělat jako, že to neexistuje. O tom se velmi diskutuje v souvislosti s evropskou otázkou ve všech našich zemích. My víme, že je potřeba některé věci nahradit a vylepšit. A tento fakt, že tady je Eh, nekalá soutěž uvnitř evropského trhu, to je něco, co musíme zohlednit. A já jsem překvapena, že vy tady navrhujete do působnosti eh, textu začlenit stavebnictví. Jestli je tedy nějaký sektor, na kterém se snažíme pracovat, eh, my tady samozřejmě nechceme na nikoho svalovat vinu, říkat za to může ten nebo onen, ale my chceme vytvořit rovné podmínky a vyvážení té nerovnováhy v oblasti sociálních otázek vy řešíte tím, že stavebnictví chcete zahrnout do působnosti e, této věci. Tady si musíme připomenout, jak jsme diskutovali o směrnici o službách. E, co tady byl hlavní kámen úrazu? Jestli se bude vycházet z principu země původu anebo toho e, státu přijímajícího? A Hmm. To byl právě ten problém. Mělo se vycházet z eh, veřejného zájmu a měl to být eh, ten přijímající stát, který měl zajistit rovnost těch podmínek. Z něj se mělo vycházet. A teď vy nám tady vlastně říkáte, že to bude příslušný orgán eh, země původu, který bude prověřovat požadavky, které budou platit v zemi původu a který bude předkládat, eh, předpokládat soulad s pravidly eh, země přijímající a tato země přijímající bude mít eh, dva týdny na to, aby prokázala, že je to eventuálně jinak, když, mu budou, když jim budou předhazovat nějaké porušení. A není tam dostatečný přístup k dokumentu. A ve chvíli, kdybyste chtěli e, zajistit tu dostatečnou kontrolu při vysílání pracovníků, tak, eh, tak vlastně ve chvíli, kdyby bylo potřeba to dostatečně kontrolovat, tak se dělá vlastně pravý opak. Komplikuje se to. Jak to můžete vysvětlit eh, občanům, eh, že toto půjde směrem k lepšímu fungování vnitřního trhu? Mohu pouze zopakovat, že mám obrovské pochyby o tom, že takový text bude fungovat. Děkuji, Virginie. A vidím, že pan Rozaty vstoupil dovnitř a pan Tarabela se přihlásil. Pan Rozaty je stínový zpravodaj, takže nejprve dostane slovo on. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a omlouvám se za spoždění. Musel jsem hovořit ve výboru ITRE, kde jsem byl stínovým zpravodajem. Někdy eh, se to bohužel překrývá. Musím, musíme se účastnit událostí, které probíhají ve stejném čase. Bohužel. Děkuji komisi za velmi zajímavou prezentaci a rád bych se s vámi podělil o mé první dojmy a úvahy v souvislosti s novým legislativním návrhem. Sdílím hodnocení, eh, že je tady velký potenciál pro služby na jednotném trhu Víme, že 70 HDP vzniká právě v sektoru služeb a že eh, je dobré eh, obchodat přeshraničně nebo i eh, Zatím to ještě neprobíhá tak, jak by mělo, kvůli překážkám, které tady přetrvávají. A já děkuji komisi za to, že se snaží chopit iniciativy tak, aby rozšířila pole působnosti eh, pro volný obchod a služby a tím přispět k růstu hospodářství v Evropské unii. Hlavní problém byl uh, zmíněn i v té prezentaci. Přeshraniční obchod se službami naráží na nejrůznější překážky, a pravidla, která nejsou dostatečně harmonizována v členských státech, naráží na různé regulační překážky a požadavky, které jsou uvalovány na poskytovatele služeb z jiných zemí, pokud eh, se pouštějí na půdu mimo svou zemi původu. Tato iniciativa, o které dnes diskutujeme, bohužel neřeší tyto otázky. Nabízí to nový technický nástroj, nabízí to do jisté míry administrativní zjednodušení, ale na druhé straně to neřeší klíčové záležitosti, které vyvolávají problém služeb v Evropě. Mnoho firm v Evropě, které poskytují služby, nenabízí přeshraničně ani dočasné služby nebo nevytváří si pobočky v jiných zemích jednoduše proto, že čelí obrovské škále problémů, různé režimy povolování, různá ochrana spotřebitelů, různé obchodní nařízení, různé formální požadavky. A to zahrnuje například dokumenty, které musí být předkládány v místních jazycích a tak dále. To jsou všechno známé problémy a to se tady neřeší, alespoň ne dostatečně. A Navíc jsou problémy s pojištěním, protože přeshraniční e, služby jsou e, asi rizikovější mnohem e, než tedy běžné služby. A tento návrh sice kráčí správným směrem a přináší určité zjednodušení no, po technické stránce, to tak je, ale tento jádro to zkrátka neřeší. Chtěl bych ilustrovat mé hlavní výhrady na těchto uh, příkladech. Já uh, oceňuji to, uh, že Evropský elektronický průkaz služeb má dávat uh, poskytovateli služeb určitou legitimitu, ale na druhé straně to neodstraňuje ani jedinou překážku, pokud jde uh, o expanzi na trhy jiných členských států. Všechny tyto regulační rozdíly existují i nadále a e, poskytovatelé služeb do jiných zemí budou čelit stejným problémem ve snaze proniknout na ty cílové trhy cíl, v cílových zemích. A pak je tady jeden nejklíčovější problém je tady jedna otázka na komisi a na členské státy. Jsou tady k tomu různé názory, ale já si myslím, že komise by měla být ambicioznější. Mimo mikrofon. A měla by navrhnout něco, co bude zacházet za tu čtvrtou politickou alternativu. E, ta je podle mého názoru e, nejlepší a já bych rád vyzval komisi, aby předložila daleko sáhlejší řešení. Další problém. Pokud koordinační eh, úřad informuje eh, v, mm, tedy ze země původu eh, úřad v zemi cílové, že je tam držitel toho průkazu, který chce poskytovat služby, tak ten členský cílový stát to může zkrátka odmítnout bez důvodu nebo není jasné z jakého důvodu. Ale tento průkaz by měl poskytnout každému poskytovateli služeb právo, aby působil v jakémkoliv členském státě, pokud to není výslovně zakázáno eh, z dobře podložených důvodů. Musí existovat seznam důvodů, z nichž takový průkaz může být odmítnut, ale nic takového jsem v návrhu nenašel. A takže tím to vlastně dává členským státům příliš eh, mnoho eh, své volné možnosti to zamítnout bez důvodu. Pokud eh, cílový stát chce zvážit tu žádost, tak může požádat držitele průkazu, aby prokázal soulad s regulačními pravidly ale tady už je to břemono opět na poskytovateli služeb. To není fér, zejména když jsou to malé a střední podniky. My bychom měli být mnohem eh, explicitnější, do jaké míry je povinností eh, poskytovatele služeb a držitele průkazu eh, na dokazovat, že splňuje zákon. Pokud drží ten průkaz, tak by to mělo být právo poskytovat služby v celé EU, pokud to není v právně definovaných případech eh, zakázáno. Takže toto mi působí hlavní problémy s tímto návrhem. My jsme konzultovali tuto legislativu se zástupci průmyslu a došlo k mnoha e, kritickým připomínkám a ze stavebnictví zaznívají hlasy, že to vlastně vůbec nezvyšuje svobodu poskytovat služby až na jednu výjimku, e, nebo tedy až na to, že se umožňuje další postup digitální, není, takže to možná bude eh, velmi rychle zpracováno, je to v podstatě moderní způsob komunikace, ale na druhé straně mnozí zástupci eh, stavebního odvětví říkají, že to opravdu nepřináší vůbec nic. Já bych tedy závěrem vyzval všechny z nás, a zejména komisi, aby se eh, snažila osvětlit, proč je tady eh, omezené poskytování služeb v Evropě a jedním z těch důvodů, když si to řekneme upřímně, jsou protekcionistické tendence některých členských států, které si prostě chrání svůj domácí trh bez ohledu na zájem svých spotřebitelů, protože spotřebitelé by z toho přece měli eh, největší prospěch, kdyby se svobodně poskytovaly služby. A samozřejmě také naše firmy, evropské podniky, ty by také měly prospěch z toho, eh, kdyby narostlo obchodování se službami eh, v Evropě. Děkuji. Thank you. Now I'm going to hand over to Mr. Děkuji a nyní předám slovo panu Tarabelovi, ale než eh, tak učiním, chce se ještě někdo přihlásit? Nevidím nikoho, respektive ano, tady jednoho pána. Takže nyní má slovo pan Tarabela. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, za stupci komise za to, že nám tady vysvětlil eh, průkaz služeb. Děkuji panu zpravodaji a také panu Rozatimu za to, Eh, že nám tady sdělili, eh, že odvětví eh, není příliš nadšené tímto novým nástrojem. To je škoda, že nekonzultujete na komisi průmysl a ty skutečné zainteresované subjekty. Je tady posouzení dopadu, potom tady předložíte čtyři návrhy, potom z toho upřednostníte dvě, takže to je trošku směšné. Pokud eh, se, si promluvíte eh, s lidmi z terénu, kdybyste to tady udělali, tak byste možná neměli tyto problémy. Sociální partneři mimochodem také nebyli konzultováni. Evropský hospodářský a sociální výbor, eh, ten, ten snad byl konzultován, to by mě také zajímalo. Takže Eh, eh, je tady pět věcí, které ve mně vyvolávají obavy. Jednak eh, ta působnost, ta je mnohem širší, než to bylo původně stanoveno. Původně se to vztahovalo pouze na stavebnický průmysl a pak je tady i oblast třeba čištění a a tam je největší dumping v současnosti a nekalá soutěž. A já připomínám to, co říkal pan Rosaty, jsou tady některé členské země, které se někdy nechtějí otevírat a konkurenci. A to je právě proto, že někteří eh, političtí eh, zástupci mají obavu o kvalitu těch služeb. Nechtějí to otevřít eh, komukoliv a také sociálnímu dumpingu. Další věc Eh, dále se ta směrnice vztahuje na OSVČ a je tady trošku eh, obava, že dojde k obcházení a to by mohlo vést k institucionalizaci některých podvodných eh, režimů. A potom ne, nekonečná doba platnosti, nebo pardon, neohraničená doba platnosti. Ehm, tady není ani postup pro obnovu karty a tak dále. Ono samozřejmě tady může dojít i k určitým problémům ehm, v rámci života určitého podniku. Dále efektivní eh, hodnocení ehm, a poskytování informací. To je ohroženo. Potom poslední věc a to je zákaz eh, tady schromažďovat užitečné informace nebo vyžadovat informace no, o poskytovateli, eh, o držiteli průkazu. Ten průkaz je vydáván eh, v zemi původu. Já si myslím, že tady není potřeba rušit kontroly, protože kontroly jsou tady proto, aby to fungovalo dobře. A víme, že v tomto odvětví jsou podniky, které rozhodně chtějí zneužívat ty snadné administrativní postupy. Takže eh, tady musíme být velmi bdělí, protože to, co navrhujete, to v nás vyvolává velké obavy. Eh, princip země původu je něco, co jsme nechtěli ve směrnici o službách. Víme, eh, k jakým škodám to vede. A já teď opravdu upozorňuji komisi a generální ředitelství Korlo, dávejte na to pozor. Mějte to v patrnosti protože pokud se budete takto chovat i nadále, tak možná Marine Le Pen opravdu díky tomu eh, právě zvítězí v parlamentních, eh, tedy pardon, v prezidentských volbách. Takže tady opravdu je potřeba vycházet z praxe eh, služby, které dobře by mohly být poskytovány přes hraničně, tak tam ano, ale tady se vlastně jaksi zanedbávají služby pro Eh, vylepšení služeb pro občany. Pohyb v Evropě je samozřejmě důležitý, ale ne za jakýchkoliv podmínek. Musíme to mít pod kontrolou. Děkuji. Eh, omlouvám se, musím vás opustit, ale zůstane tady má asistentka a pokud komise bude nějakým způsobem reagovat, tak je tady má asistentka. Já musím jít na pracovní oběd. Um, Takže dobrou chuť pracovní oběd, to bude a určitě bych si chtěla ještě vyslechnout názor komise, ale napřed má slovo kolega. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych velmi stručně chtěl pouze několik věcí doplnit, protože to gro již bylo řečeno. Zásadní kritika zde e, e, v sálu a i od zúčastněných stran je oprávněná, to vidím také tak a část komise také. Já jsem včera s panem Švábem se zúčastnil akce s jedním panem komisařem z Badenska a kterého nechci eh, jmenovat. On označil průkaz za neužitečný a neškodný. Ehm, takže to považuji za značně optimistické a myslím si, že v tomto ohledu musíme projednat celou řadu věcí, než naroubujeme ehm, na ehm, tu stávající legislativu něco nového, místo abychom zlepšili to, nebo zlepšovali to stávající. Děkuji. A ehm, nyní poslední šance pro eh, členy výboru, aby se přihlásili. Pan Rosaty velmi stručně k tomu, co již uvedl pan Tarabela. Je mi líto, že musel odejít, ale chápu to. Pracovní oběd je e, samozřejmě vítané řešení. Pouze k sociálnímu dumpingu jedno e, slovíčko. Buďme upřímní, to je propaganda, propagandistický výraz. Neexistuje definice sociálního dumpingu. Poskytovatelé služeb z jednoho státu, pokud se rozhodnou jít do jiného státu, tak nikdy neprodají své služby pod náklady anebo pod úroveň e, mest či platů v domovském státu takže nedochází k dumpingu. Samozřejmě, že se různíme napříč EU podle úrovně mest a vývoje a to je důvod, eh, proč někteří eh, poskytovatelé služeb eh, jsou mm, cenově konkurenceschopní nebo schopnější vůči jiným v jiných státech ale neměli bychom mm, to opatřit jakousi mm, pejorativní definicí sociálního dumpingu. Děkuji. Já bych rád zmínil ještě jeden důležitý bod. Samozřejmě, že celou řadu argumentů kolegů, kolegyň z řady eh, frakcí chápu a to je něco, co nás i propojuje. Na jedné straně tady panuje kritika jedním směrem a na druhé straně kritika jiným směrem, ale co mi padne za těžko je následující. Nemohu akceptovat, že se zde argumentuje tím, aby se Evropská unie nestarala o drobné problémy na hranicích. Já eh, přicházím z pohraničí a Mí my, poskytovatelé služeb, chtějí mít stejně tak eh, eh, průměr 360 stupňů kolem eh, svého působiště mít jako ti, kteří sedí v Bruselu, Paříži nebo jinde. Neexistuje důvod, proč bychom měli říkat, že ti na, o ty na hranicích se budeme starat méně. Samozřejmě, že je nutno dodržovat pravidla a ustanovení. Vše musí probíhat korektně, ale Evropská unie právě proto, že se ocitá v krizi se nesmí pouze starat o ty velké problémy a velké členské státy. Ne, i problémy v pohraničí nebo na hranicích jsou problémy Evropanů a když se podíváme na aktuální politickou situaci, tak právě riskujeme ehm, přijít o podporu těch eh, eh, nejhodlivějších Evropanů, kdybychom prehli, pro, pardon, přehlíželi eh, starosti lidí eh, žijících v pohraničí a právě proto se v debatách tomu musíme věnovat. Děkuji Andreasi a proto se eh, nyní dostaneme opět ke komisi, která nás uvedla do problematiky a nyní je na ní, aby odpověděla na otázky. Já vám děkuji za eh, všechny dotazy eh, a nejsem si jist, zdali všechny budu umět eh, zodpovědět. Takže stručně a po pořadí. První otázka. Proč potřebujeme nový nástroj? Proč mm, neřešíme Eh, obvinění nebo žaloby na základě stávajících eh, pravidel, jak jsme, tak, jak jsme činili v uplynulých deseti letech. Bohužel dochází k tolika porušením, eh, že prostě nestačí postupovat podle jednotlivých případů a navíc když poženeme jeden členský stát k soudu, tak se setkáváme s obrovským politickým odporem. To znamená, že zde máme eh, samozřejmě také eh, velkou příležitost eh, zvyšovat náklady, když budeme neustále řešit porušování. Existují určité praxe, které jsou zcela v souladu se směrnicí o službách, ale je zde nedostatek jasnosti, nedostatek právní jistoty a v očích poskytovatelů a to doufáme bude alespoň částečně vyřešeno tímto průkazem. Dále byla otázka, zda je to dobrovolné a určitá část říká, že se jim to nelíbí. Bude to používáno. Myslím, že se to ověří až v praxi. Pokud to nikdo nebude používat, tak to nebude mít ani e, užitek. Ale je to na vás. E, každý akceptuje, že mm, se potýkáme s celou řadou bariér. Pan Šváb to zmínil. Možná, že mm, je elektronický průkaz nevyřeší. Některé ale snad odbourá a my e, jsme přesvědčeni, že mnozí poskytovatelé služeb budou chtít e, elektronický průkaz použít. Stavebnictví je zajímavé odvětví. Oni říkají, to není pro nás zajímavé, my to nechceme, proč jste nás eh, eh, vybrali. Ale když nemají problémy, proč tolik hluku, proč mají tolik starostí a eh, zjevně jsou zneklidnění. Podívejte se na ten hluk, který dělají. Takže buďme upřímní. Jde o otevírání eh, trhu a eh, konkurenčního boje, který, kterého se mnozí obávají. Eh, nikoli proto, že by ta karta nebo ten průkaz nefungoval. Samozřejmě, že neočekáváme, že vyřeší všechno, veškeré problémy voličů pana Švába v pohraničí, ale bude to řešit alespoň administrativní překážky, jimž čelí a také objasní ty regulační bariéry e, ty země, které e, vypracovaly již požadavky, které e, musí splnit poskytovatelé služeb, učinili dobře, protože zajistili určitou transparentnost těch regulačních nebo regulatorních překážek jimž je nutno čelit. Dále tady byl požadavek, abychom byli ambicioznější a tady se vracují k argumentaci o e, příležitostech které eh, učinili členové socialistické eh, frakce. Proč nemůže eh, komise jít ještě dále? Komise skutečně zvažovala velmi obezřetně tento návrh a rozhodla, že v této chvíli a také před volbami mm, v řadě důležitých zemí by to mohl být ehm, krok, který ehm, ehm, zachází příliš daleko, pokud jde o odstraňování regulatorních bariér. Můžeme se k tomu vrátit později nepříliš um, um, budoucnu, ale v dohledné době. Dále princip původu, to je také velký strašák, také se proti tomu Eh, tvrdě bojovalo. Směrnice o službách z roku 2006 neumožnila eh, zakotvení tohoto principu o službách. Ani v tomto případě nic neměníme. My tady neotevíráme eh, prostor pro princip původu. Nikoli hostitelská země, respektive úpravy hostitelské země a pravidla budou pokračovat eh, v platnosti a provádění směrnice o vysílání pracovníků, o čemž jsme tady hovořili, by mohlo být ještě lepší a efektivnější právě tím elektronickým průkazem. Pokud členské státy si to zvolí, mohou využívat informace od poskytovatelů služeb, aby si ověřili, zdali vysílání pracovníků probíhá řádně. Dále padla otázka eh, potom, kdy to vstoupí v platnost. A to přenechám svému kolegovi, který je expertem na jemné podrobnosti. Kalendář pro implementace eh, je dvouletý, to znamená po vstupu v platnosti legislativy a během transpozice eh, následují dva roky pro provádění a mm, pak respektive pro transpozici a pak eh, pro eh, to vstupuje v, v účinnost. Samozřejmě záleží na tom, kdy to bude eh, zveřejněno ve věstníku a jak rychle proběhne transpozice. A pak tady byla konkrétní otázka, jestli dánský systém HUT bude tím uh, zasažen, ne nikoli. My doufáme, že elektronický průkaz ehm, nezabrání ehm, pokračování ehm, vašeho systému. I Belgie má svůj vlastní systém, jimž eh, zajišťuje, aby se bojovalo proti podvodům. My jsme proto, my to schvalujeme. a skutečně e, podporujeme všechna opatření e, e, bojující nebo potírající podvodné zaměstnávání osob. Chceme naopak v tomto úsilí členským státům pomoci. Možná, že jsem některé otázky vynechal. Prosím, připomeňte mi je. Velmi rychle. Ještě k té otázce dvou zpravodajů. A ano, proč potřebujeme směrnice a nařízení. Právní, právní důvody, právní služby, komise, ale i další právní služby nalehle na to, že tato oblast služeb opravdu si vyžaduje, vyžaduje podle smluv směrnici. A proč nemáme pouze směrnici a, a eh, také nařízení. Z právního úhlu pohledu bychom měli, mohli mít pouze směrnici, což by ale nutilo členské státy transponovat tuto směrnici do své národní legislativy. A my jsme v podstatě měli obavy z toho, že různé, opravdu velmi různorodé způsoby transpozice této směrnice by vedly k velkým eh, problémům. To znamená, že by v podstatě nebyl dodržen ten účel v podstatě té jednotnosti, která už tak není dokonalá, že by se to v podstatě celé eh, roztříštilo. Z toho jsme měli strach. To znamená, my nemůžeme mít pouze směrnici z důvodu této obavy rozdílné transpozice, ale zároveň nemůžeme mít pouze nařízení. Tak z toho důvodu máme nařízení a směrnici. Děkuji ještě jednu minutu, tak teď si jenom zopakujeme, takže veřejné slyšení 21. června co se týče odeslání návrhu pro překlad, eh, tak to je 31. červenec a poté 12. do 12. září 12 hodin poledne můžete předkládat své pozměňovací návrhy. A já vám děkuji v tuto chvíli. Naše další zasedání bude 11. května. Děkuji vám za to, že jste přišli.